Please, can I ask the press? Dobrý den, poprosím všechny, především novináře, aby ukončili fotografování, abychom mohli začít. We give you 15 seconds and then we really... Máte posledních 15 vteřin, pak již budeme muset začít. Start. I would uh, like to ask Rád bych eh, požádal všechny, kteří jsou zde přítomni, aby zasedli na místa, která jsou jim určená. Toto jednání můžete sledovat eh, v náslechové místnosti, navíc je přenášeno přes internet. I would ask the press. Chci požádat eh, novináře, aby v tuto chvíli opustili zasedací sál. Cannot sit in front of members, please. Ještě jednou prosím zástupce tisku, aby opustili zasedací sál, nemohou sedět před poslanci. Please, we have to start our hearing, please. Budeme muset začít. So, good afternoon to every... Dobré odpoledne všem. Dovolte, abych vás zde nejprve přivítal, pane Hillen, kandidáte na komisaře v našem výboru pro hospodářské záležitosti. Jak víte, účelem tohoto slyšení je eh, posoudit eh, všechny kandidáty na komisaře a posléze hlasovat o celém kolegiu komisařů. Během slyšení chceme posoudit kvalifikaci kandidáta na komisaře jako budoucího člena komise a zejména jeho schopnost vést přidělené portfolio. Chtěl bych připomenout, že v souladu s jednacím řádem přílohou 16 parlament posuzuje u kandidáta na komisaře jeho všeobecné schopnosti, evropské odhodlání, osobní nezávislost a také odborné znalosti, které se týkají přiděleného portfolia, jeho komunikační schopnosti, politické priority a schopnost přispět k, ke strategickému projektu nové komise. Také bych rád připomněl, že před slyšením kandidát na komisaře písemně odpověděl na dotazník, který mu byl zaslán a písemně zpracované odpovědi jsou poslancům k dispozici ve všech jazycích. Podle současně platných pravidel předložil také kandidát prohlášení o finančních zájmech a výbor pro právní záležitosti nás informoval, že nemá k prohlášení kandidáta žádné výhrady. Nyní dovolte, abych vám vysvětlil, jakým způsobem budeme diskuzi strukturovat. Kandidát na komisaře vystoupí s úvodním prohlášením v maximální délce 15 minut. Následně bude mít ještě pět minut na konci dnešního slyšení k závěrečnému vystoupení. Po úvodním projevu dáme prostor pro 45 dotazů od kolegů poslanců, jedna minuta na otázku, dvě minuty na odpověď. Během prvního kola vystoupí zástupci politických skupin a nezařazení poslanci. Připomínám poslancům, že proto, aby měli všichni poslanci možnost položit svůj dotaz, je potřeba dodržovat tříminutovou lhůtu a já doufám, že nebudu muset žádnému poslanci mikrofon odejmout. Na závěr chci připomenout, že máme k dispozici plný jazykový režim, tedy tlumočení do 23 jazyků a všichni můžete vystupovat v jazyce podle svého uvážení. Také chci připomenout, že veškeré vystoupení je tedy dnes tlumočeno a tudíž byste neměli mluvit příliš rychle. Dále chci říci, že dnešní diskuze bude vysílána na webových stránkách Evropského parlamentu a po ukončení slyšení bude na jeho stránkách dispozice také videozáznam. Ještě než předám slovo kandidátovi na komisaře, chci připomenout všem, kteří jsou zde dnes přítomni, že úkoly budoucího komisaře jsou velice důležité, týkají se finanční stability, finanční integrace, integra, integrity finančních trhů, efektivity finančních trhů. Toto jsou hlavní cíle které spadají do jeho portfolia, včetně dokončení finančních reform, bankovní unie a jednotných pravidel, navržení unie kapitálových eh, trhů, zlepšení situace pro přístup k úvěrům. Toto vše jsou velice důležité eh, priority a náš, nás zajímá názor kandidáta na komisaře na všechny tyto záležitosti, takže pane kandidáte, máte slovo. Grazie tante. Děkuji vám, vážený pane předsedo, vážení poslanci. Když mi zvolený předseda komise Jean-Claude Juncker přidělil toto portfolio, laskavě eh, mi řekl, eh, že také hovořím Shakespeareovým jazykem. Já se nyní eh, pokusím hovořit velmi jasně svým mateřským jazykem, ale ještě předtím bych chtěl v jazyce Moliéra nebo přibližně eh, v té verzi, kterou ovládám, vám poděkovat za tu čest, že jste mě sem dnes pozvali. Rád bych vám také poděkoval za veškerý čas, eh, který mi mnozí z vás již věnovali před tímto slyšením. Dnes bych se eh, chtěl pokusit odpovědět na tři hlavní otázky. Nejprve proč usiluji o tuto práci, za druhé, jakou zkušenost eh, mohu přinést a za třetí, jak budu přistupovat k tomuto úkolu. Je to rozhodně úkol, který je eh, velmi důležitý pro zaměstnanost a hospodářský růst a tím pádem je to také velmi důležité pro evropské občany. Takže proč usiluji o tuto práci? Je to proto, že chci sehrát svou roli při řešení dvou největších úkolů, které v současnosti řešíme. Jednak je to budování důvěry eh, v Evropu mezi našimi občany a dále je to eh, řešení zaměstnanosti a oživení naší ekonomiky. A osobně eh, bych chtěl říci, že bych byl rád, kdyby Británie byla součástí úspěšné Evropské unie, protože to je smysluplné pro Británii a je to smysluplné také pro Evropskou unii. Generace mých rodičů eh, zažila válku. Moje vlastní generace vyrůstala v rozdělené Evropě a žila pod hrozbou jaderné, eh, jaderné války. Když padla mm, železná opona, tak eh, kam se jako první obrátili nové, nově vzniklé demokracie eh, ve střední a východní Evropě? Obrátili se směrem k Evropské unii a my jsme eh, naprosto správně je mezi sebe přijali. Takže já chci pracovat ve společném evropském zájmu a byl bych rád, kdyby moje země zůstala částí Evropy s pěti miliony obyvateli, kteří sdílí hodnoty, spolupracují, obchodují a také spolu řeší globální problémy. A co tedy já mohu přinést eh, do eh, této funkce, pokud budu potvrzen? Eh, jsem synem malého podnikatele a učitelky. Polovinu svého života jsem pracoval pro vládu, polovinu svého života jsem pracoval v soukromém sektoru Začal jsem jako poradce eh, ministrovi financí Kennethu Clarkovi a poté eh, premiérovi Johnovi Majorovi. A poté jsem založil svou vlastní eh, společnost, takže vím, jaké to je vybudovat podnikání ve velmi konkurenčním prostředí. Před čtyřmi lety jsem znovu vstoupil do britské vlády jako náměstek ministra a e, mimochodem jsem se zbavil jakýchkoliv obchodních podílů, které jsem měl, nevlastním žádné akcie, nesedím v žádném představenstvu, takže podle mě nemám ani žádné konflikty zájmu. V roce 2010 jsem se stal náměstkem ministra školství v Británii a dostal jsem za úkol provést největší reformu ve vzdělávání za eh, poslední dobu. Poté jsem se stal eh, členem britské vlády a vedl jsem i, eh, nebo byl jsem zástupcem vlády ve sněmovně Lordů. Sněmovna Lordů je parlamentní komora, která upravuje legislativu a prověřuje ji velmi podrobně obsahuje mnoho odborníků a žádná politická strana tady nemá většinu. Největší strana má pouze 28% křesel ve sněmovně lordů, takže jediný způsob, jakým je možné něco schválit, je budování koncenzu a spolupráce s ostatními stranami. Takže se mi podařilo provést velmi složitou reformu eh, v politickém prostředí Myslím si, že jsem prokázal, že jsem schopný budovat koncenzus a rozumím také z praktického hlediska, jak se vytvářejí pracovní místa a hospodářský růst. Jak tedy budu přistupovat k tomuto důležitému úkolu, který mi svěřil Jean-Claude Juncker? Eh, budu spolupracovat s Jirky Katajnenem, s Valdisem Dombrovským a s Pierem Moskovičem a s dalšími kolegy v komisi. Eh, chci přitom budovat na tom, čehož bylo dosaženo za vedení Michela Barniera a tohoto výboru. A mým cílem budo, bude mít dobře regulovaný eh, sektor finančních služeb, který bude eh, fungovat v zájmu mnoha a ne jenom několika. Myslím si, že bylo eh, velkým úspěchem eh, napravit náš finanční systém v době krize a chtěl bych uznat zásluhy mého předchůdce. Jádrem této práce je bankovní unie a jednotné, jednotná pravidla pro všech 28 členských států, Mým úkolem teď bude doplnit tuto skládanku a zajistit, aby skutečně zajišťovala stabilitu v našem bankovnictví. Ano, eh, pocházím ze země, která stojí mimo bankovní unie, nicméně ta krize poukázala, jak provázané, eh, jak provázané jsou všechny členské státy. Silná bankovní unie je důležitá pro nás všechny. A já udělám eh, vše, co bude v mých silách, abych z toho udělal vlajkovou loď Evropské unie. Všichni se shodneme na tom, že se nemůžeme vrátit k době před hospodářskou krizí. Nemůžeme se vrátit k přehnanému riskování, protože to mělo strašný dopad na eh, zaměstnanost a na životní úroveň tolika našich občanů. Nemůžeme připustit, aby banky musely být zachraňovány za peníze daňových poplatníků. Myslím ale, že se také shodneme na tom, že potřebujeme více zaměření na zaměstnanost a hospodářský růst. Musíme samozřejmě velmi bedlivě sledovat eh, nově vzniklá rizika, která by se v tomto systému mohla vyskytnout, ale nemůžeme také očekávat, že by se eh, v nadcházejícím období schvaloval stejný objem legislativy, jako tomu bylo dosud. Takže eh, dobrá regulace se odvíjí i od dobrého provádění všech pravidel. Je potřeba Eh, nastavit správně rovnováhu. Pokud zjistíme, že tomu tak eh, není, tak eh, musíme být připraveni provádět změny. Možná, že najdeme oblasti, kde jsou mezery v legislativě, možná, že budeme muset vyladit legislativu, abychom usnadnili investice. A to je největší výzva, která leží v srdci vytváření Unie kapitálových trhů. Musíme zvýšit investice, zejména do malých a středně velkých podniků, a přitom zajistit efektivní regulaci. Eh, v rámci tohoto velmi široce pojatého přístupu jsem se stanovil pět hlavních priorit. Za prvé, eh, provádět to, co již bylo schváleno, to samo o sobě bude obrovský úkol, protože eh, bylo přijato více než 400 jednotlivých opatření. Mezi ně patří MIFID 2, bankovní unie, Solvency 2 a směrnice o kapitálové přiměřenosti. Ve všem tom musíme postupovat otevřeně a spolupracovat s radou. Za druhé musíme také zajistit, abychom řešili eh, současné velké zdroje rizika, eh, jako eh, jsou fondy pro peněžní trhy, nové standardy a strukturální reformy. Měli bychom reagovat na všechna nově vzniklá rizika, která by mohla vzniknout, protože systém řešení eh, problému bude nedostatečný pro nebankovní finanční instituce. Za třetí, měli bychom také pracovat na konsistentní implementaci mezinárodních standardů a zásad. Musíme uzavírat eh, mezery, která by mohly představovat rizika pro finanční stabilitu. Budeme spolupracovat s dalšími státy v rámci G20 a zejména se budeme snažit prohloubit regulační spolupráce s Spojenými státy. Za čtvrté, chceme předložit návrhy pro rozvíjení eh, Unie kapitálových trhů. To je projekt pro všech 28 členských států a cíl je jasný. Jde o to, jak uvolnit kapitál v celé Evropě, který je v současnosti eh, eh, zablokovaný a nasadit ho na podporu evropských firm, zejména těch menších. Měli bychom Eh, snížit naši závislost na financování eh, z bank eh, tím, že budeme podporovat nové alternativní zdroje financování. Měli bychom analyzovat tento problém velmi důkladně a také překážky, které brání pokroku. Myslím si, že již teď můžeme identifikovat oblasti, oblasti na které bychom se měli prioritně zaměřit, jako je sekuritizace a zlepšování informací o úvěrovém statutu menších firm. Za páté, eh, měli bychom proskoumat způsoby, jakým můžeme přinést více prospěchu jednotného trhu přímo občanům. V posledních pěti letech jsme se museli zaměřit na velké strukturální a institucionální reformy. V příštích pěti letech doufám, že budeme moci eh, zaměřit naši pozornost eh, jiným směrem a více se zamyslet nad tím, jakým bychom mohli otevřít trh pro bezpečné, transparentní a dostupné retailové produkty. Vím, že mnoho eh, poslanců v tomto parlamentu eh, tady brání eh, zájmy spotřebitelů a v tom rozhodně budete mít mou podporu. Měli bychom se také zamyslet nad rozvojem digitálních a elektronických plateb, tak abychom mohli spotřebitelům zajistit další výhody, co se týče nákladů a snadnosti používání. Co ale potřebujeme rovněž je transparentnost to si eh, bude vyžadovat změny u finančních institucích. Musíme vědět, jaká rizika tyto instituce na sebe berou a musíme být schopni tato rizika vysvětlit také spotřebitelům. Měly by to vědět také eh, dozor, dozorové orgány, Většina pravidel, které jste již zavedli v podobě Emiru, MIFIDu 2, CRD 4, to všechno už obsahuje eh, velmi silné požadavky na transparentnost a to je tak správně. A eh, na závěr eh, chci říci, jak budu s vámi spolupracovat. Pokud budu potvrzen ve funkci, já budu s vámi spolupracovat velmi otevřeně, stejně tak budu velmi otevřený o tom, s kým se budu scházet ve funkci budu muset hovořit eh, s velmi širokým spektrem eh, eh, jednotlivců, protože nemůžeme vytvářet naše politiku v nějakém vaku a budu zveřejňovat všechny moje externí schůzky a stejně tak to budou činit i mý úředníci. Myslím si, že to je důležité pro vybudování správného vztahu s vámi. Když jsem byl před několika dny ve Štrasburku, tak jsem eh, měl večeři s Michelem Barnierem, kterého jsem požádal o radu. Měl hodně velmi užitečných eh, doporučení, ale jednu věc zdůrazňoval především. Řekl mi, že mám vždycky mít na paměti důležitost vztahu s parlamentem. A to je rada, kterou si beru k srdci. Je to rada, kterou také chci v praxi uplatňovat. Zvolený předseda komise Jean-Claude Juncker mi svěřil velkou eh, zodpovědnost, když mi svěřil toto portfolio. Pokud budu potvrzen ve funkci, budu evropským komisařem, který bude bránit obecný zájem. Budu evropským komisařem, který bude pracovat pro všech 28 členských států. A budu také evropským komisařem, který nezapomíná na to, že se zodpovídá přímo voleným poslancům v tomto parlamentu. Děkuji. Thank you. Děkuji vám, pane kandidáte na komisaře. Nyní zahájíme diskuzi. Jako první položí otázku za EPP pan Burkhard Balc. Prosím, máte slovo. Fuzecná. Děkuji, pane předsedo. Lorde Hille. Já mám eh, dvě krátké otázky které eh, jsou také obecné. Za prvé týká se to finančních institucí v Evropské unii. Ty, eh, ty musí, eh, musí podnikat ve velmi složitém prostředí. Jednak jsou tady technické standardy, požadavky, které komplikují situaci menším firmám, které potom obtížně podnikají. Komise je zavázána uplatňovat zásadu proporcionality, ale tato zásada musí být konkrétně naplněna obsahem. Proto se vás chci zeptat, jak jako budoucí komisar chcete zajistit, aby princip proporcionalita, ne, ne, proporcionality nebyla výjimka, ale aby se to stalo pravidlem. A moje druhá otázka se týká studie dopadu, eh, kterou parlament již několik let požaduje o kumulačním efektu regulace na finanční trhy. Jde o zvážení dopadu eh, kombinace různých směrnic. Mě by zajímalo, jestli si jako příští komisař necháte takovou tu studii pořídit. Pane kandidáte na komisaře, máte slovo. Děkuji vám, pane Balci. Hovořil jste o velice důležitých eh, tématech. Za prvé, jak dosáhnout vyváženosti ohledně regulace a jak zajistit, že budeme schopni celkově mít proporční regulaci a jak bude efektivní v jednotlivých odvětvích. Ohledně proporcionality bych eh, chtěl říci za prvé, že se, že se k tomu budeme vracet mnohokrát dnes odpoledne a to je význam vyváženosti. Potřebujeme takovou regulaci, která bude fungovat ale měli bychom také mít na paměti, že ne každý podnik je stejné velikosti, takže nemůžeme mít univerzální eh, přístup eh, ke všemu stejně. To se týká té proporcionality. Co se týče výpočtu efektu eh, regulace na celkový obraz ekonomiky, mohu eh, říct, že chci um, uvažovat eh, v mnoha konverzacích, které už jsem vedl eh, s členy výboru ekon a s mnoha zástupci různých skupin se mne ptali, zda by bylo, zajímavé, zda by bylo rozumné mít průřezovější nebo konzistentnější eh, reglementaci v jednotlivých odvětvích. A já si instinktivně myslím, že to je rozumný způsob, jak eh, takovéto otázky pojímat. Eh, já se tedy snažím vyznat těchto velice složitých technických odvětvích. Jsou to určité aktivity, které probíhají v mnoha různých oblastech, v mnoha různých odvětvích a je zapotřebí zjistit, jaký dopad, jaký efekt uh, to bude mít v jednotlivých eh, odvětvích, eh, pokud budeme mít určitou regulaci. To je tedy věc, kterou chci dělat eh, v projevu svého mandátu. Děkuji jako další paní Elíza Ferreira za SAD. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Budu hovořit anglicky, abych usnadnila náš dialog. Děkuji vám, že jste mezi nás přišel, pane kandidáte na komisaři. Ve vašich písemných odpovědích parlamentu jste uvedl, že nemůžete, eh, cituji, jednostranně se zavázat, že budete navrhovat specifické iniciativy. Nicméně Evropská komise je tedy instituce, ve které eh, vy máte pracovat, eh, se aktivně angažuje v budování bankovní unie se závaznou spoluprací parlamentu, jak jste si povšiml. Bankovní unie stojí na třech pilířích již jsme vytvořili jednotný dohledový mechanismus, máme jednotný mechanismus řešení problémů bank a ten třetí zbývající pilíř, ten třetí, to je mm, třetí pilíř, na kterém stojí, a to je společná e, záruka vkladů. A to je velice důležitý prvek. Já se ptám, předložíte návrh na jednotné, jednotný systém záruky vkladu, což je právě ten zbytek, který je zapotřebí dodat do bankovní unie. Učiníte tak do, eh, roku, do konce roku 2015 a jak bude vypadat takovýto systém? Děkuji vám mnohokrát. Jsem rád, že mohu diskutovat o tak důležitém tématu, jakým je bankovní unie, což je velice zásadní část eh, eh, této práce. A první prioritou, jak jste také uvedla, je eh, dokončit onu skládačku, vložit do ní ten, ty zbývající součásti. Abych se ujistil, že Eh, že je všechno v pořádku, hm, tak především musíme ještě se podívat na to, jak funguje ten mechanismus eh, řešení problémů eh, banka, aby to všechno dobře fungovalo. A do posud systém záruky vkladů, já vím, že to je téma, o kterém se hodně diskutuje, vášnivě diskutuje po poslední měsíce, nejen zde ve výborech, ale i E, obecně a můj e, postoj je takový, že prioritou pro mne by bylo implementovat ty, ten proces tak, jak již je předpokládán, tedy to, co již je na stole. A co se týče vaší širší otázky, zda bych přednesl e, takovou, takovýto návrh, Myslím, že vám teď nemohu přislíbit, že bych něco takového v daném časovém období učinil, ale mým cílem je v mém přístupu zjistit, jak eh, funguje eh, systém s individuálním eh, systémem záruky vkladu a v budoucnosti se společně s Evropským parlamentem můžeme zaměřit na to, jak postupovat dál. Takový bude můj postoj. Děkuji. Eh, Kay Swinburne, ECR. Thank you, Lord Helen. Děkuji vám, Lorde eh, Hele, děkuji, eh, že jste mezi nás dorazil. Budu mluvit anglicky, ve velšsky. Já jsem se vás chtěla zeptat na několik věcí, které se týkají trhu, ale nechám si to na později. Vzhledem k tomu, že poslední dva týdny od vaší nominace jsme byli informováni o tom, že jste to vy, tak jsem se snažila zorientovat a informovat se a narazila jsem na jednu věc, která se týká vašeho životopisu, konkrétně to, že dvě známé firmy, které velice dobře známe tady, Laubel Communications a Potential Communication jsou na vašem životopisu a vy jste sám založil Quill Consultants a myslím si, že by bylo dobré, kdybyste se mohl k tomuto otevřeně vyjádřit a vysvětlit s svoli, eh, svoji roli v těchto firmách a eh, zda byste nám mohl vysvětlit, eh, zda skutečně nemáte nějaké přetrvávající vztahy k těmto firmám. Děkuji, já jsem velice rád, že mám možnost k tomuto se vyjádřit a já jsem založil Quill Consultants v roce 98. Další dvě eh, pracovní místa, o kterých jste eh, hovořili, ty jsem zastával před eh, zhruba čtvrtstoletím a paměť už trochu selhává. Ale pokud jde o moje podnikání, tak jsem velice pišný na to, že jsem tento podnik vybudoval vlastně od nuly. Dokázal jsem tam vytvořit pracovní místa, lidi, kteří platili daně z tohoto pracovního místa a Působil jsem tam deset let, odešel jsem před čtyři a půl lety, ale firma nadále funguje. A pokud jde o mě a můj vztah eh, k této firmě, tak eh, když jsem byl požádán, aby začal pracovat pro britskou vládu na ministerstvu školství, tak eh, u nás v Británii to funguje tak, že jsem vlastně musel přerušit eh, své eh, předchozí působení ve firmě Quill Consultants. Držím nějaké akcie, které jsem dostal v okamžiku prodeje firmy. Tyto akcie eh, jsem tedy také držel jako náměstek ministerstva školství, o čemž jsem řádně informoval. A já jsem toto zmínil, abych rozptýlil pochyby o případném střetu zájmů. Okamžitě po nominaci na tuto funkci jsem vydal pokyny k tomu, abych eh, byly tyto akcie prodány, což se velice záhy stalo. Takže tyto akcie již nevlastním a pokud eh, by ještě někdo měl mít nějaké pochyby, já si myslím, že pokud jde o střed zájmu, tak to je samozřejmě věc velice závažná kterou je třeba brát vážně, ale co je zde nesmírně důležité, je to, zda eh, člověk má finanční zájem při rozhodování jakožto komisař. To znamená, že drží akcie určité firmy, působí v představenstvu firmy. Já žádné akcie nevlastním a nepůsobím v představenstvu žádné společnosti. Děkuji, říká pan předseda paní Gulár za Alde. Děkuji, pane předsedo, já nebudu eh, vystupovat eh, Eh, Shakespeareovým jazykem proto, abych pohanila jazyk Moliéra, ale eh, chci se zmínit eh, o dvojí standardech Evropského bankovního úřadu. Je tam dvojí zapojení členských států eurozónu a členských států, které stojí mimo SSM. A vy jste říkal, že v této fázi se zdá, že vše funguje správně, aniž by byla dočena účinnost Evropského úřadu pro bankovnictví. Konec citátu. Chcete pokračovat eh, v širší aplikaci tohoto systému jako doposavat. Já se domnívám, že to vytváří určité roztříštění na jednotném trhu a dává to některým členským státům právo veta. Já se nejprve omlouvám za to, co jsem napáchal na Molierově jazyce během svého úvodního vystoupení. Omlouvám se především všem rodinným mluvčím francouzštiny, ale pokud jde o podstatu vašeho dotazu, tak eh, Toto uspořádání, eh, ke kterému tedy došlo a které bylo akceptováno jako eh, způsob fungování EBA v bankovní eh, unii, k tomu došlo za určitých konkrétních okolností v čase. Tento systém tedy funguje již nějakou dobu a zdá se, že funguje dobře. Takže Moje odpověď na vaši otázku bude poměrně krátká. Zda si myslím, že to je určitý model, který by měl být rozšířený do ostatních oblastí, tak já se domnívám, že to byla věc, která byla vytvořena pro určité okolnosti, pro určitou situaci související s bankovní unii a vazba mezi eh, členskými státy a byla tak vytvořena určitá vazba mezi členskými státy, které jsou v eurozóně a které stojí mimo ní. Nyní pan Matkarty za GUE, prosím. Vážený pane eh, kandidáte. V červnu roku 2012 rada rozhodla, že přeruší vazbu mezi bankovními dluhy a dluhy státu. Irská vláda tehdy řekla, že se tím hodně mění pravidla eh, hry a že eh, je potřeba nebrat peníze bankovních poplatníků na eh, hrazení bankovních dluhů, ale zdá se, že drobné velké procento našich daňových poplatníků zaplatilo za eh, obrovské dluhy bank. Vy budete teď členem Evropské komise a budete mít na starosti velice důležité ekonomické portfolio, takže já se vás chci zeptat, eh, zda budete v zásadě podporovat aplikaci eh, takovéhoto postoje irské vlády či jiných vlád, pokud jde o retrospektivní rekapitalizaci bank, tak aby došlo ke skutečné ekonomické obnově napříč Evropskou unii. Děkuji za tuto otázku. Uvědomuji si, jak velice důležitá a citlivá záležitost toto je pro obyvatele eh, Irska, kteří si prošli velice obtížným údobím. Také velice dobře vím, že se jedná o otázku, která byla velice intenzivně debatována celé eurozóně, ve všech členských státech eurozóny. Bylo mi řečeno, že eh, z právního hlediska to možné je. Eh, v rámci evropského mechanismu stability je eh, retrospektivní rekapitalizace bank možná, ale bohužel nemohu možná eh, být až tak povzbudivý, jak byste si eh, přál. Samozřejmě, že jakékoliv rozhodnutí v této věci musí padnout eh, individuálně pro každý jednotlivý případ a záleží na členských státech v eurozóně, které musí rozhodnout jednomyslně, ale jak už jste sám řekl, je to oblast, za kterou bude odpovídat můj kolega a budoucí komisař Moskovisi. A pokud na to dojde, tak samozřejmě i já budu součástí kolegia komisařů a skupiny komisařů, která bude o této věci jednat a myslím si, že vzhledem k okolnostem bude eh, určitě to rozhodnutí eh, individuálně vždy případ od případu. Děkuji a nyní za zelené Sven Giegold. Vítejte tady, eh, Lorde Hille. Od eh, vyjednávání Maastrichtské smlouvy se ten vztah mezi Británií a Evropskou unii v mnoha ohledech eh, změnil a eh, je tady teď větší odstup. Mě by zajímalo, co jste jako veřejný činitel v té době dělal proto, aby ten vztah mezi Británií a Evropskou unii a evropskou integrací byl posílen. A moje druhá otázka Tady v Bruselu, v Bruselu pracuje 1700 lobbystů a stovky různých organizací. Londýnská City přivítala s velkým nadšením vaši nominaci. Vy sám jste spolu založil eh, lobbystickou firmu Quille. Myslím si, že hodně občanů by se mohlo zajímat o to, jestli tady nemáme slona v porcelánu, který se teď bude pohybovat v této oblasti. Mě by zajímalo, které banky, které finanční instituce jste přímo eh, zastupoval, pro které jste pracoval během svého působení. Um, first of all, Nejprve eh, můj eh, závazek k tomu, aby Británie hrála aktivní roli v Evropské unii. To je hlavní důvod, proč jsem se rozhodl usilovat o tuto funkci. Eh, před 25 lety, to už je tedy téměř čtvrt století, během vyjednávání o Maastrichtské smlouvě jsem pracoval eh, v sídle premiéra britského. Předtím jsem také pracoval pro ministra financí Keneta Clarka, takže si uvědomuji, jak politicky citlivé to je pro Británii, jak, jaký to má význam. A to je něco, s čím tedy já už musím žít více než 25 let. A mám na to eh, velmi jasný názor. Doufám, že už jsem to eh, tady vysvětlil. Myslím si, že je v zájmu Británie být v EU a je v zájmu EU eh, mít Británii mezi člen, členskými státy. A co se týče vaší druhé otázky, týkající se mého působení v soukromém sektoru, já už jsem to tady Eh, nastínil, ale chci zdůraznit, že jsem eh, z té firmy odešel před čtyři a půl eh, roky, což je téměř dvakrát tolik, nebo tak, dvakrát tak dlouhé období, jaké komise považuje za nezbytné, aby vůbec mohlo, mohl někdo začít pracovat ve veřejném sektoru. Je to tedy embargo na podobné působení. Já chápu, že někteří to mohou vnímat s podezřením, no, někteří eh, mohou mít pocit, že někdo tady bude využívat se svého předešlého působení k obohacení, ale to rozhodně není důvod, proč já usiluji o tuto funkci. Já eh, tady rozhodně nejsem jako zástupce londýnské city. Jsem tady, doufám, jako někdo, kdo bude zastupovat evropský zájem a kdo bude přijímat správná rozhodnutí zájmu účinné regulace a stability a budu přitom eh, eh, sledovat logiku eh, regulace bez ohledu na to, odkud kdo pochází. A nyní za FDD Stefan Wolf. Dobrý den. Lorde Hille, je hezké slyšet angličtinu od mateřského mluvčího, co tady člověk slýchá zřídka, kdy. Když jste byl ale docela se mi to líbí. Když jste byl eh, jmenován do sněmovny eh, lordů, tak jste musel složit přístavu, eh, přísahu pardon, lojality ke královně a nyní budete muset složit přístahu, přísahu, která zní následovně, že budete vykonávat své povinnosti v obecném zájmu Unie, nebudete brát pokyny od žádné vlády nebo instituce, nebo organizace, úřadu nebo jakéhokoliv subjektu tady určitě bude konflikt mezi těmi eh, přísahami. Mohl bych citovat svatého Matouše. Nikdo nemůže sloužit dvěma pánům, takže jak to bude, Lorde Hille? Kdo teď bude vaším pánem? Královna nebo Evropská unie? Um, I have to say, in my... Musím eh, říct, že ve své eh, poslední funkci, tak jednou z velkých výsad a poct Eh, jako eh, člen sněmovny lordů jsem měl tu čest, že jsem se mohl setkat s královnou. To byl jeden z největších okamžiků mého života. Ale nemyslím se ani na okamžik, že by její eh, královská výsoce myslela, že existuje konflikt mezi přísahou, kterou jsem složil jí, a tím, že teď budu moci, pokud budu své funkci, složit přístavu Evropské unie. Já v tom nevidím žádný rozpor. Děkuji teď za nesrazené poslance Gerolf Anemans. Já mám eh, otázku, Lorde Hille, a sice proč eh, vedem k tomu, že londýnská city eh, jste byl zvolen mm, jako komisař pro, nebo vybrán do této funkce jako komisař pro finanční stabilitu. Myslím, že v tom je určitý paradox, vzhledem k tomu, že potom mm, se spolupracovat s komisarem Dombrovským. Víme, že eurozóna se nachází ve slepé uličce a to také mm, s tím asi souhlasí euroskeptici ve vaší straně že jsou tady určité věci, které by se neměly sjednocovat. Chci se vás zeptat, jestli to souhlasíte s tím, že to je paradox, tím, že chceme mít jednotný finanční trh, ale na druhou stranu naprosto správně Británie chce eh, zůstat stranou eh, jednotné měny. Nejprve eh, k té první části vaší otázky. Proč jsem byl nominován? Eh, pro toto portfolio. To bylo rozhodnutí, které přijal volný předseda komise Juncker a já jsem eh, rád eh, přijal tuto nabídku. On ve mně vložil hodně odpovědnosti a budu se snažit vykonávat tuto funkci nejlepším, podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. Když jsem tuto nominaci přijal od, eh, na komisaře, tedy od britského premiéra, tak jsem ještě nevěděl, jaké portfolio mě čeká. A možná, že mě eh, bylo docela dobře, by mě mohlo čekat eh, portfolio pro rybolov, ale nakonec jsem byl nominován na portfolio pro finanční stabilitu. Ale ještě k tomu napětí, eh, jak to chce řešit, eh, o kterém jste hovořil. Myslím si, že je v zájmu všech 28 členských států, aby euro bylo úspěšné a aby prosperovalo. A myslím si, že v zájmu všech 28 členských států, aby i bankovní unie byla velmi úspěšná. a, jaký, a je otevřena eh, všem členům Evropské unie, pokud se rozhodnou do ní vstoupit, i pokud nejsou členy jednotné měny. Já jsem eh, s lidmi v posledních týdnech o tom hodně hovořil a chápu, že tady jsou určitá napětí a tenze. To je samozřejmé, ale já si myslím, že tady jsou určité kolektivní zájmy a my bychom se měli snažit eh, ta napětí překlenout. a zajistit například eh, eh, bankovní unii, aby ti, kteří nejsou členové eurozóny, eh, měli důvěru ve fungování institucí a přistupovali k tomu stejně jako ti, kteří mají euro. Děkuji, teď má slovo Gunnar Heckmark. Děkuji vám, pane kandidáte na komisaře. Velká Británie je důležitou součástí EU ve světě a já doufám, že budete v tomto moci hrát dobrou Eh, úlohu. Za prvé se vás chci zeptat, jak se díváte na koordinaci a rozdělení mm, zodpovědností mezi vás a pana Moskovisiho a pana Katajnena? Jak chcete vyjasnit, kdo bude zodpovědný za co a jak chcete zajistit, že budete pracovat efektivně a v synergii? při koordinaci vaší práce. Za druhé, všichni hovoří o unii kapitálových trhů. Co s tím chcete udělat? Jak to chcete dosáhnout? Mám na mysli to, že evropské finanční trhy jsou fragmentovány. A i právě proto hm, nemáme takový výkon, jaký bychom mohli mít eh, ve srovnání s naší kapacitou. Teď nemám na mysli jen finanční trhy, ale celkově ekonomiku. Jak chcete zajistit investice, financování evropských podniků a hospodářského růstu? Především eh, k důležité otázce koordinace. Můj názor je takový, že myšlenka uskupení komisařů, kteří budou pracovat společně, že tedy budou koordinováni a budou eh, podněcování k této spolupráci místo předsedy, že to je dobrá myšlenka, protože je dobré je dobré rozbít to, čemu se říkalo nějaký separovaný eh, postoj a je tu samozřejmě celá řada eh, vzájemně propojených odvětví, jako ten příklad měnová regulace, jak dosáhnout ekonomického růstu, eh, pracovních míst. Znamená to tedy, že ve společném úsilí lidé musí eh, spolupracovat. Je to eh, tak vhodné. Jak to bude fungovat v praxi? Vím, že Jean-Claude Juncker napsal dopis Martinu Šulcovi, kde psal o jednotlivých zodpovědnostech místopředsedů a jejich úkolech. A já bych na základě selského rozumu chtěl odpovědět, že to bude hodně záviset také na osobních postojích jednotlivých komisařů. A já do tohoto stavu budu vstupovat eh, s přesvědčením, že chci, aby to fungovalo dobře, ať je to pan Katajnen, pan Dobrovský, se pan Moskovisi či další kolegové. Eh, já tedy velice silně stojím za tímto postojem a klíčové eh, což je i klíčové pro tento parlament, je otázka zodpovědnosti. Kdo je zodpovědný IMKU, kdo je zodpovědný za to, že bude vysvětlovat vám eh, věci ohledně určitých témat. A já Toto chápu jako zásadní součást mé práce. Eh, ohledně Unie kapitálových trhů. Doufám, že vám budu moci odpovědět při další otázce, která na to téma zazní, protože již nemám čas. Děkuji, pan Jakob, pan Vajceka. Děkuji vám, Lord Hill, já se vás nebudu ptát, protože nepochybně uh, už víte hodně o soukromém a veřejném sektoru co by jak, ty, jak by Juncker mohl rozdělit různá portfolia, ale chci se vás zeptat na bankovní unii a to ve vztahu se zeměmi, které nejsou v bankovní unii. Krize jasně ukázala, že eh, spolupráce eh, při regulaci je eh, dobrá v dobrých časech. Ve Spojených státech to vešlo k dalším požadavkům na banky, které pracují pod různými právními systémy. Můžeme se spolehnout na vaši podporu, až budeme žádat závazná opatření pro fungování bank mimo jejich geografické eh, sídlo nebo nějaké eh, teleskopické jednání. Eh, chce, aby nedošlo k odklánění pozornosti, a, e, aby byly správně chráněny e, peníze daňových poplatníků. Za prvé, já bych nechtěla radit panu Jean-Claude Junckerovi, protože on ví velice e, dobře, co dělá. K zásadní otázce ohledně bankovní unie bych chtěl poznamenat. Je vždy dobré si připomenout, protože vím, že to je citlivá otázka. Lidé jsou citliví na napětí a také na eh, skutečnost, že jsem se narodil v zemi, která není členem bankovní unie. Takže to v nich vyvolává otázky, zda já budu schopen tuto úlohu eh, vykonávat. Já jsem velice přesvědčen, že budu schopen tuto úlohu vykonávat, protože se jedná o společný evropský zájem takže ano, je tu eh, jedna kniha jedních pravidel pro bankovní unii, to je důležité pro všech 28 členů EU a to bychom si měli připomínat. Ale co se týče otázky extrateritoriality, ano, myslím, že to je přesně ten případ, kdy Spojené státy se snaží eh, regulovat své banky i v době, kdy, nebo na těch, eh, v těch situacích, kdy pracují v Evropě a měli bychom uznat, že tedy naše eh, reglementace je ekvivalentní a měli bychom ji hájit. To je téma, které se bude objevovat na G20 a já bych chtěl spolupracovat s dalšími také eh, aktéry jako Evropský parlament, abychom dokázali zmírnit problémy, o kterých jste hovořil. Děkuji vám. Jako další eh, náš místo předseda Markus Feber. Děkuji, já nebudu mluvit Shakespeareovým jazykem ani Moliérovým jazykem, budu mluvit getovým eh, jazykem. Ten by se určitě líbil. Mohl bych také hesensky, kdybyste chtěli. Ale aby se mi to neubíralo z času, eh, tak k tématu transparentnost vy jste oznámil, že všechny kontakty, které budete mít, všechny zkusky budete zveřejňovat. Já se vás chci zeptat na otázku legislativní stopy. Jestli eh, všechna vaše schůzky, ať už s nevládními organizacemi, jako je Oxfam nebo s Londýnskou City, budete také zveřejňovat. Eh, teď další rozvoj. Eh, bankovní unie má se to omezovat pouze na mm, členy eurozóny nebo na celý vnitřní trh. A tady já vidím dva problémy. Financování malých eh, a středních podniků a dlouhodobé investice, které by měly vést k vytvoření jednotného kapitálového trhu. Um, thank you for those, uh, three... Děkuji za tyto tři dotazy. Co se týče eh, transparentnosti, můj postoj by byl takovýto. Především se řídit takovým postem jako můj předchůdce, který dokázal zajistit, že eh, lidé se dobře vyznali eh, v organizaci a já se tím také budu řídit. Jsou tu návrhy, které také podporuje pan Jean-Claude Juncker ohledně rejstříku transparentnosti pro lobbysty, což je také velice důležité, já bych to také podpořil. Můj princip ohledně schůzek a zasedání, jak už jsem uvedl, je setkávat se s osobami, které mají legitimní zájem eh, v rozvíjení dané politiky, tedy spotřebitelské organizace budou hrát důležitou součást občané. A já doufám, že eh, budoucí spolupracovníci se budou zabývat eh, tím, eh, aby i občané mohli takto eh, zvládnout tyto velice technické, eh, technická témata. Ohledně kapitálových trhů, Unie kapitálových krvů, pan Juncker velice jasně řekl ve svém dopise o mé misi, že to je že to je projekt pro 28 členských států a mým úkolem by bylo zajistit, že to bude skutečně pro všech 28 členských států. A uh, uh, považoval bych za neúspěch, pokud by to nebyl uh, projekt, do kterého by se chtěli připojit všech 28 členských států. Ohledně dlouhodobých investic, já vím, že je tu návrh na stole o uh, podporování evropských fondů dlouhodobých investic. To by bylo užitečné pro kapitalové trhy a podle mne to je velká priorita. Děkuji vám, bereme na vědomí, co jste uvedl ohledně podpory povinného rejstříku lobbystů jako další paní Pervanš Beres. Pane kandidáte na komisaře, v Evropském parlamentu po eh, začátku krize vidíme, že je zapotřebí správně regulovat finanční trhy. A to také za eh, práce vaší kolegyně eh, Ellen Karty. A my bychom, a také jsme už o to usilovali velice, rozhodně mít směrnici o užívání finančního systému eh, tak, aby se předešlo eh, financování terorismu a eh, praní špinavých peněz. Orgány, které jsou zodpovědné za tyto dva texty, tedy ty, které jsou zodpovědné za CGR a další, jak Chcete se tímto zabývat, eh, když to není přímo ve vaší eh, kompetenci? Jak chcete zajistit tedy stabilitu finančních eh, trhů? K tomu konkrétnímu prvku. Já si nemyslím, že by to tak bylo, protože to rozhodnutí přijal pan Juncker. A to proto, aby e, všechno fungovalo tedy pod stejným zastřešením, tak já jsem to pochopil. Co se týče e, podstaty věci, to jsou témata, která budou diskutována v kolegiu komisařů, v němž já doufám budu hrát aktivní úlohu. A z tohoto pohledu tedy nadále se budu zabývat tímto tématem, ale jak jste oprávněně řekla, to jsou Eh, témata, kterými, kterými se bude zabývat paní Jourová. Legislativa už byla v tomto bodu schválena, situace tedy jasná. A komise eh, přijímá legislativu, která již byla přijata a drží se jí, řídí se jí. A já jsem přesvědčen, že incentivy Eh, tedy pobídky by měly eh, být eh, v souměrné výsledkům. A to proto, abychom aby tito lidé jednali v dlouhodobém zájmu podniků či firm, pro které pracují. Protože tak tomu nebylo a z toho pak došlo k problémům já si myslím, že toto všechno souvisí se správnými eh, směsi, eh, směsi různých produktů finančních, aby nedošlo k tomu, že se učiní eh, chyba. Ale ohledně toho, co se bude dít v blízké budoucnosti, mohu říci, že již probíhá určitý proces. Budeme navazovat na práci našich předchůdců. Uvidíme, jaké budou Eh, výsledky. A paní Jurová a další kolegové, včetně mě, eh, to v patřičné době zvážíme a budeme reagovat. Děkuji jako další za výbor IMKO. Pan Otmar Karas. Uh, Lord Hill, welcome. Vítejte, Lord Hille. Já bych eh, nejprve chtěl poukázat na dopis od pana Junkra, kde říká, že se chce podívat na eh, sociální legislativu a zodpovědnost manažerů v jednotlivých odvětvích. Já se chci ptat, co pod tím chápete vy, jak chcete, aby eh, panovala společenská odpovědnost, jak chcete eh, zabránit tomu, aby ty modely podnikání byly riskantní. A moje druhá otázka, integrace vnitřního trhu se vyžaduje integraci finančních trhů, Považujete také tuto integraci finančních trhů za nezbytnou pro vnitřní trh a jak chcete usnadnit přístup menších firm k financování a jaké návrhy plánujete nebo jak chcete implementovat ty již přijaté nástroje pro to, aby se zlepšily ty eh, možnosti financování? Well, to take Začnu vaším prvním bodem, tedy jakým způsobem bychom mohli eh, povzbuzovat investice na trhu. Myslím si, že existuje řada možností, jak toho docílit a já bych, eh, až budu řešit otázku Unie kapitálových trhů, tak eh, začnu velice pečlivou analýzou toho, jaké v současné době existují na trzích překážky pro efektivní toky kapitálu napříč Evropskou unii a na základě této analýzy připravím možná řešení problémů, takže e, půjdu ze zdola směrem nahoru tímto způsobem, protože již nyní víme, že v některých členských státech jsou lidé, kteří říkají, že problém v podstatě neexistuje, že e, malé a střední podniky mají přístup k investicím, zatímco jiné členské státy tvrdí opak. To znamená, e, že kdybychom měli posoudit situaci v celé Evropské unii, tak je potřeba pokusit se lépe sladit potenciál pro investice, který je někde spíše zmražen, ale jinde zase touha malých a středních podniků růst. Takže, jak už jsem říkal předtím, eh, myslím si, že dobré by bylo využít Evropský eh, investiční eh, fond, což by byl dobrý model, jak by byly prostředky dodávány do infrastrukturních projektů směrem k malým a středním podnikům do oblasti vědy. To může být takový dobrý příklad Jinými eh, slovy, chtěl bych také eh, zvýšit povědomí o informacích, které jsou k dispozici, protože eh, často je trh rozšíř, roztříštěný, protože investoři nejsou dostatečně informováni o možných investicích do malých a středních podniků, takže rozšíření informací by také mohlo pomoci. A pokud jde o tu vaši další otázku, která se týká pobídek a sociální dimenze, tak eh, ve své práci eh, se chci zamyslet nad tím, jaké výhody my můžeme přinést evropským občanům a chci zajistit, eh, abychom nenabízeli žádné falešné podbídky. Děkuji. Nyní paní Fotiga za EKR. Děkuji vám, pane předsedo. Vážený pane Hele, ačkoliv už jste částečně odpověděl na moji otázku, přesto bych vás požádala, abyste eh, ještě na některé věci odpověděl podrobněji, proto se zeptám, jakým způsobem chcete sladit zájem eurozóny a členských států, které stojí mimo eurozónu. Jakým způsobem chcete zastupovat eh, oba dva tábory? Já si myslím, že mým úkolem do určité míry eh, je eh, vlastně eh, řešit problémy, s nimiž se potýkal i Michel Barnier. A on se k ním stavil velice otevřeně, říkal, že každý, kdo v tuto chvíli zastává takovouto funkci, taky zkrátka buď to z eurozóny nebo ze státu mimo eurozónu. Vím, že Michel Barnier když byl jmenován, tak eh, zde byly státy v eurozóně i mimo ní mohla existovat určitá podezření, že nedokáže sladit zájmy obou dvou skupin a myslím si, že tato podezření byla eh, zcela vyvrácena tím, jak se chopil svých úkolů a mým úkolem bude udělat to tež. Ale budu mít opačné východisko. Michel Barnier zastal velice dobře e, tuto práci a já se o to také pokusím. Takže z praktického hlediska pokusím se vybudovat důvěru a řešit ty problémy e, také prostřednictvím Unie kapitálových trhů. Tato Unie e, musí být Unii 28 členských států a bude to způsob, jak bychom mohli prokázat, že jsme schopni vybudovat skutečně jednotný trh v zájmu celé Evropy a to takový trh, na němž mohou všechny členské eh, státy společně působit. Myslím si, že velice důležité na tom zapracovat a mít na mysli eh, tento eh, konečný cíl a já udělám maximum pro to, abych zájmy obou dvou skupin co možná nejlépe sladil. Děkuji. Nyní paní Newhojcen z ALDE. Děkuji, pane předsedo. Vážený pane Hele, já bych se chtěla vrátit k tématu kapitálových trhů a Unie kapitálových trhů. Vy už jste se o tom zmínil, přesto eh, mi není úplně jasné, co konkrétně plánujete, jak na jakou regulaci se chcete zaměřit, co si myslíte, že je potřeba změnit? Vy jste už hovořil o dlouhodobých investicích, ale jaké konkrétní plány máte a kdy myslíte, že se vám jich podaří docílit? Chcete zavést novou regulaci, nová nařízení? Mě by tedy zajímalo, zda byste nás o tomto tématu mohl informovat podrobněji, protože teď eh, eh, to všechno vypadá jednoduše, sjednotíme kapitálové trhu, ale, trhy, ale co eh, kromě těch dobrých záměrů ještě konkrétně plánujete? Děkuji. Jak už jsem říkal, tak tím prvním krokem, který možná zní eh, obyčejně, ale já jsem zkrátka pragmatický člověk, je nejprve si zjistit, jaké, na jaké překážky v současné době narážíme, které brání volnému toku kapitálu. Já nechci začínat nějakými grandiozními vizemi, protože eh, Navíc upřímně řečeno, byl jsem novinován teprve před dvěma týdny, takže eh, byste se museli myslet, že jsem se úplně eh, pominul, kdybych jsem po dvou týdnech eh, přišel a začal tady dopodrobna plánovat všechno, co udělám v příštích pěti letech. Takže já jsem zcela při smyslech a proto říkám, že začnu postupně, krok za krokem a prvním krokem bude analýza. Ale jak už jste sama řekla, jsou tady oblasti, kde vidíme, že možná bude určitá regulační změna potřeba a mm, až k tomu eh, dospějeme, tak eh, uvidíme, co bude potřeba udělat, jakým způsobem ty stávající překážky odstranit. Co se často opakuje, to je eh, otázka toho, jak můžeme povzbudit investice a jak dosáhnout kvalitnější sekuritizace. To je věc, o kterou bychom určitě měli usilovat a myslím, že by se nám to mohlo podařit tak, že uvolníme investice, aniž bychom eh, na sebe brali zbytečné riziko, což myslím, že se nepřeje nikdo zde. Takže já bych vás eh, poprosil, abyste eh, měli se mnou trochu trpělivosti, protože bych nerad věci uspěchal, nerad bych se dopustil chyby, to by nebylo správné, ale Jasně chci říci, eh, že budu chtít zajistit eh, praktickou implementaci eh, Unie kapitálových trhů, ale je to věc, o které budu chtít dále jednat, diskutovat, konzultovat všechny zainteresované, včetně vašeho výboru. Děkuji. Nyní pan Ludvíkson z SND. Tak, för ordet och hjärtligt välkommen hit. Děkuji, pane předsedo. Vítejte tady, pane eh, kandidáte. Švédština asi není úplně jednodušší na pochopení. Nicméně, eh, jak všichni víme, na jaře eh, byla přijata legislativa, která všem zaručuje základní bankovní účet, takže každý by teď měl mít právo si ten bankovní účet otevřít a banka ho nemůže odmítnout. Při vyjednávání o této legislativě britská vláda vehementně protestovala, že nechce přijmout tuto legislativu, nechce eh, garantovat stejná práva pro všechny spotřebitele. Nicméně teď eh, ta legislativa byla přijata, měla by být implementována ve všech členských státech. Moje otázka na vás je následující. Pokud se nějaká vláda v EU rozhodne neimplementovat tuto směrnici, tak jak budete jednat? Necháte eh, ji tak postupovat, anebo budete postupovat rozhodně a budete usilovat o to, aby všechny vlády dělaly to, co mají? Můžete se zaručit, že eh, právo na bankovní účet bude právem všech evropských spotřebitelů? Krátká odpověď na vaši otázku je ano. A to by klidně mohlo stačit, eh, pokud s tím budete souhlasit, protože to je mou povinností a pokud něco bylo v plnosti přijato, tak to musíme dodržovat. Můj obecný přístup k legislativě a k regulaci je ten, že bychom měli přistupovat přiměřeně k přijímání eh, různých pravidel, ale v okamžiku, kdy ta pravidla jsou schválena, tak by se měla vynucovat. Kdybych mohl mít kouzelný proutek, tak bych byl eh, radši, kdyby se přijímalo méně zákonů, ale přitom, aby to byly zákony, které nejsou bezzubé a které mají svou váhu a které nemůže nikdo ignorovat. Takže mm, samozřejmě eh, zákon je zákon a ten musí platit. Jinak eh, k té otázce mm, samotné přístup k bankovním službám, tak jedna věc kterou obecně se snažím dělat a v tom vás budu muset poprosit o spolupráci, eh, bude to, abychom v příštích pěti let mohli přijít na nové mechanismy, jak přinášet hmatatelné výhody eh, spotřebitelům od finančního průmyslu. Myslím si, že jeden z problémů, který musíme vyřešit, je to, jak skonkretizovat Evropskou unii pro občany, protože Spousta lidí eh, vám řekne, že nevidí, eh, co jim Evropská unie přináší. A to přesto, že můžeme poukázat na velmi konkrétní věci, které se dějí právě proto, že Evropská unie je tady, ať už jsou to poplatky za roaming, nebo eh, práva cestujících v letecké dopravě, nebo finanční služby. A já bych byl rád, kdyby byl velký důraz právě na tyto výhody pro spotřebitele. Kdybychom vycházeli z toho, že chceme eh, vytvořit lepší produkty pro naše spoluobčany. Děkuji Sirpa Kajnen za EPP. Děkuji vám. Já eh, bych se chtěla podívat do budoucna na ty kapitálové trhy, kde bychom měli být konkurenceschopnější a byla bych pro větší integraci eh, v těch různých eh, odvětvích, které přinášejí hospodářský růst. A z toho vyplývá moje otázka, když vezmeme v úvahu, že bychom měli účelně zacházet s našimi zdroji, měli bychom zohledňovat životní prostředí, tak se chci zeptat, jak se to bude promítat eh, do přípravy finanční regulace. Hmm, neočekávám od vás nějakou podrobnou odpověď, ale eh, jde o účelné nakládání s eh, zdroji, zvažování eh, rizik pro životní prostředí a tak dále. Tak by mě zajímalo, co si o tom myslíte, o celé této diskuzi a kterým směrem byste chtěl vést tu debatu. Myslím, že cokoliv teď řeknu, je eh, z principu jenom eh, předběžné. Ale když jsem teď hovořil o fondu pro dlouhodobé investice, tak, jsem, eh, tak si myslím, že by to také mohl ten svým způsobem, jak bychom mohli vyčleňovat peníze například na infrastrukturu, na podporu menších firm a jedna z těch dalších oblastí kterou bychom mohli z těchto prostředků podpořit, eh, je třeba boj proti klimatickým změnám. O to, o to nám eh, jde velmi v Evropské unii. Tak další způsob, jak bychom mohli podpořit eh, určité chování, s tím také souvisí. Měli bychom motivovat eh, chování například eh, požadavky na kapitálovou přiměřenost nebo i jinými způsoby a, tam, a tím způsobem můžeme podpořit určité oblasti. Ale mojí prioritou eh, bude správné fungování toho systému a zprůchodnění toku finančních. A ty další, ehm, například sociální nebo ekologické priority, eh, určitě budou prosazovat ehm, ostatní. A to všechno se promítne do fungování toho ehm, fondu, který by měl k dispozici 300 miliard euro. A mým úkolem bude zajistit, aby i peníze soukromého sektoru tekly do, toho, do tohoto fondu. A toto bude rozhodně jeden z možných způsobů, jakým ty peníze mohly být využívány a já o tom s vámi rád budu v budoucnosti diskutovat. Děkuji Fabio De Masi Zague. Já budu hovořit jazykem královny, ale s německým eh, akcentem. Jaké finanční, nebo s jakými zástupci finanční instituce se sešel od vaší nominace pana Junkera? Za druhé, Hovořil jste o Finance Watch. Už jste byly určité eh, spory ohledně eh, nadál nebo dalšího financování Finance Watch eh, z evropských peněz a četl jsem velice bedlivě vaše odpovědi. Tam se hovořil o možném konfliktu mezi finančním nařízením a souvislosti s reálnou ekonomikou. Já nesouhlasím, já si myslím, že banky mají spoustu axi, eh, toxických eh, eh, cených papírů. Jak chcete ale působit sladem na banky, co chcete činit dál, jak chcete regulovat nesprávné financování nebo nesprávné operace. Nedávno britští monarchové ještě měli skutečně eh, německý akcent a poměrně dlouhou dobu jejich angličtina nebyla příliš dobrá. S kým jsem se setkal ohledně finančních institucí od té doby, co jsem byl nominován? Chci odpovědět, že s nikým. S jednou výjimkou tedy. Eh, byla tu jedna výjimka. Vracel jsem se vlakem do Londýna, četl jsem knihu eh, Josefa Konrada eh, a bylo to kniha Lord Jim, takže to nebylo přímo finančním nařízení. Tam jsem tiše seděl a přišel ke mně někdo, kdo chtěl lobovat za finanční instituci. To byl poměrně živý příklad toho, jakým způsobem se někteří lidé chovají. Ale to je jediný případ, který mě napadá. Když jsem byl takto odchycen ve vlaku. Ale dal jsem instrukce svým spolupracovníkům, a to bylo ještě předtím, než jsem byl nominován, lidé, se kterými jsem se chtěla setkat, jsou eh, komisaři, eh, europoslanci, lidé pracující v parlamentu, v institucích, takže jsem se nesetkal eh, s nikým z těch, o kterých jste hovořil, alespoň co já vím. Vaše druhá otázka, Finance Watch. Instinktivně, protože upřímně eh, řečeno nevím, jak je tato organizace financována. Eh, je to otázka na DG eh, a já jsem, já uznávám, že třeba, že principiálně je, eh, může být zvláštní, že by měli eh, eh, financování z veřejných prostředků. Spotřebitelská organizace nemůže vést konkurenci s technickou znalostí obrovských společností, takže můj instinkt říká, že je zapotřebí najít nějaký protijet já se omlouvám, že jsem tomu nevěnoval tak dlouhý čas. Eva Jolie za zelené. Pane kandidáte na komisaře, já mám na vás dva dotazy. První se týká eh, stínového bankovnictví. Tyto činnosti kvůli obrovské komplexnosti a kapacitě by mohly vytvořit eh, základ eh, pro budoucí krizi. Nicméně vaše země je proti některým návrhům komise, které se týkají nařízení o eh, kapitálových trzích. Jak vy se díváte na konverzi měnových eh, trhů a na trhy vůbec? Jak se díváte na tříprocentní nárazník? tak jak byl původně předkládán v návrhu komise v legislativním návrhu. Jak víte, je tu silný odpor proti kritériím komise a e, ohledně peněžních e, trhů. Je, jste připraven bojovat za návrh komise? A jak e, se díváte na ESMU. Podle vás ESMA by mohla poskytovat dohled nad eh, systémově významnými kritérii? Ohledně stínového bankovnictví. Musíme přijmout takový postoj, že, se mu, že musíme předvídat a vyhýbat se objevení nových riziků. Stínové bankovnictví samozřejmě obsahuje i něco stínového, neboli tedy nežádoucího. Stínové bankovnictví je široký termín a obnáší celou řadu různých typů. Eh, využívání finančních prostředků, které my můžeme podněcovat, pozbuzovat k ním, protože když ne, nebudou test investice, nedojde k ekonomickému růstu a nebude-li ekonomický růst, může být ohrožena stabilita. Proto ve všech těchto oblastech bych řekl, že s vámi e, bych mohl souhlasit, ale zapotřebí najít vyvážnost mezi efektivní reglementací a tím, abychom nepřistupovali k věcem takovým způsobem, které by odebíraly životní mízu z ekonomiky. Co se týče konkrétních eh, dotazů, Ovědomuji si tu skutečnost, že tu jsou na stole už určité návrhy, například o financování peněžních trhů. Je to uh, velice politická otázka. Uh, a je významná pro mnoho různých trhů a já mm, chci se těmito návrhy zabývat a chci vědět, e, kam nás mohou e, dovést, čeho můžeme s nimi dosáhnout protože to jsou například eh, různé eh, entity, jsou to různé charitativní organizace, eh, je zapotřebí, aby určité subjekty vyplácely mzdy a platy každý měsíc. Musíme si uvědomovat také systémová rizika, která se mohou objevit s tou 3% kapitálovou rezervou. Co s tím tedy uděláme? a jak najdeme správné řešení, tím, abychom tak abychom mm, vyvážili stabilitu investic a současně měli efektivní reglementaci. Děkuji za EFDD. Opět pan Stefan Wolf. Vzhledem eh, k tomu, že jasně k tomu, že je jasné, eh, ke komu eh, tíhnete. Eh, mnozí členové konzervativní strany byli spokojeni s tím, že jste byl nominován. To je důležité pro pana Camerona. Ale ve vašem dopisu od pana Junckera není žádná instrukce zrušit regulace bank nebo se zabývat daní z finančních transakcí. Jedná se vli, o vliv Eh, který eh, byste mohl mít na eh, bonusy pro vrcholné pracovníky, které přitom byly předány do jiného portfolia. Vy tímto způsobem budete jen takovým mladším eh, členem celého týmu a jiní komisaři, kteří jsou ve vyšší funkci, eh, by mohli eh, překrýt vaše působení. Takže vy nebudete mít žádnou příležitost chránit londýnskou city. Já si myslím, že sama skutečnost, že tu zde všichni sedíme, ve výboru Ekon ukazuje, že výbor Ekon a Evropský parlament berou velice vážně pravomoci a zodpovědnosti, které komise eh, má a že bereme eh, na vědomí. Takže to je takový výchozí bod. Komisaři, eh, to jsem chtěl to jsem chtěla si ohledně názoru, že by komise nebo Evropský parlament nehráli významnou úlohu. Také musím poznamenat, že není jasně mým úkolem a a to je jeden, jedna z věcí, kterou jsem chtěl e, sdělit, že jsem přijal nominaci eh, v dobré víře a že chci jednat jako evropský komisař ve všeobecném zájmu Evropské unie. Nepřišel jsem proto, abych podporoval zájmy nějaké partikulární skupiny. Můj úkol bude zajistit, že budeme mít efektivní, dobře eh, regulovaný eh, finanční systém. A jsem přesvědčen, že dobře regulovaný a správně vymáhaný finanční, finanční systém bude v zájmu finančních služeb všude. Já tedy tu nespatřuji žádné napětí mezi správnou reglementací a úspěšnými finančními službami a vůbec finančním sektorem. A proto si myslím, že potřebujeme úspěšné eh, odvětví finanční po celé Evropě, protože bez silných finančních služeb a tohoto finančního sektoru se nám nepodaří získat investice, eh, ekonomický růst a pracovní místa tam, kde je potřebujeme. Eh, já vím, že pro naše národní politické cíle můžete se pokoušet o mou karikaturu, nicméně Eh, já eh, chápu, že eh, finanční sektor je velice důležitý, jeho důležitá součást je v Londýně, ale já podporu finančního sektoru budu činit na tom základě, že zapotřebí mít správnou regulaci. Děkuji, pan Poltank. Ehm. Děkuji vám, pane předsedo. Nevím úplně přesně, co to je ta umnie kapitálových eh, trhů, ale vyrozuměl jsem, že je potřeba to řádně prostudovat, eh, tak jste to, myslím, eh, říkal. Takže položím jinou otázku. Vy se chcete chopit iniciativy v oblasti kapitálových trhů, Unie kapitálových trhů, chcete proto zpracovat návrh. A co když to půjde proti současnému regulačnímu rámci, který jsme vybudovali za poslední roky? Může to jít eh, také směrem eh, k neregulovanému finančnímu sektoru, to znamená, může Unie kapitálových trhů být určitým způsobem nebo cestou k deregulaci, anebo naopak k zachování stávající regulace, anebo ke zlepšení současné regulace. Eh, já si myslím, že to tak není, protože pokud si eh, přejeme, aby jednotný trh řádně fungoval, tak musí existovat pravidla, eh, podle nichž budou fungovat všichni. A my už jsme některé základní kameny postavili. Je to ten single rulebook, ta základní jednotná pravidla a z těch budeme vycházet. Určitým E, způsobem vlastně mohu tedy odpovědět na vaši otázku, tak jak jsem odpověděl předchozímu e, tazateli, panu Wolfovi, že vím, že někdy existuje určitá diatochomie mezi tím, určitý eh, rozpor mezi tím, kdo je pro regulaci a kdo je pro růst a vypadá to hm, neslučitelně, ale ono je to taková milná opozice a musíme se jí pokusit eh, vyhnout, protože Eh, ta správná cesta bude akceptovat tuto výzvu, která je samozřejmě obrovská, ale je to výzva, která směřuje k zajištění růstu a nových pracovních míst pro evropské občany. Takže já to nevnímám tak, eh, že cesta je buď a nebo jednou ze dvou variant, eh, ale že cesta je rozumná regulace, která by měla vést k růstu. Samozřejmě, že se nepřeji nadměrnou eh, regulaci, neúměrnou, nepřiměřenou regulaci a my už jsme o tom mluvili dříve že třeba rozlišovat mezi různými druhy investic, že chceme podporovat kvalitní eh, sekuritizaci, bezpečnější, kvalitnější sekuritizaci která pomůže podpořit investice, aniž bychom motivovali eh, k tomu, že na sebe lidé budou brát při investování zbytečné riziko. Děkuji, pan Lamasur. Děkuji, pane předsedo. Pane kandidáte na komisaře, já mám otázku, na kterou mi nechtěl odpovědět prezident ECB Draghi. Krize s Lehman Brothers vedla G20, aby doporučila členským členům značné posílení regulace bank, trhů, kreditních nástrojů a tak dále. Někdy můžeme mít pocit, že asi 40 textů, kteří navrhli vaši předchůdci, eh, byla Evropská unie tím dobrým studentem, který to eh, doporučení splnil. A že například americká regulace v této oblasti nebyla tak přísná, ať už v tom vlastním legislativním textu, nebo v jejím, jeho aplikaci. Je to postoj, který sdílíte a pokud ano, tak se chci zeptat, jestli konkurenceschopnost eh, evropských finančních institucí je tím oslabena a pokud ano, tak jak eh, to chcete napravit? I think the... Já si myslím, že pokud mám upřímně eh, odpovědět na vaši velice dobrou otázku, tak eh, je třeba říci, že musíme eh, se pokusit zajistit globální standardy a jejich dodržování všemi. Takže vaše premisa je zcela správná. Pokud jde o konkrétní podrobnosti, jakým způsobem já se pokusím zajistit při mezinárodních vyjednáváních, zejména v diskuzích se Spojenými státy americkými či jinými eh, aktéry, to, že se nám eh, dostane řádné implementace standardů, případně jejich ekvivalentů. Jak přesně toto budu chtít zajistit, tak eh, k tomu si budu potřebovat ještě zjistit eh, další informace, ale vy jste se vlastně implikovaně také ptal, zda to je důležité. Ano, mělo by to být prioritou, ano, a měli bychom zajistit vysoké standardy, eh, které sami začneme eh, naplňovat, eh, ale přitom nás nebudou mezinárodně znevýhodňovat? I tady odpovídám ano a myslím si, že to je jeden z důvodů, proč je součást vyjednávání o transatlantickém partnerství také návrh, že se snažíme vyjednat vytvoření lepší finanční spolupráce mezi EU a USA. A z tohoto důvodu jsou také tato ustanovení ústředními ustanoveními eh, té vyjednávané smlouvy TTIP. A teď je potřeba zajistit, že si mezinárodní ústavy a organizace, ať už je to G20, stanoví standardy, budou je aplikovat, vynucovat eh, a nás to nebude stavět do situace konkurenční nevýhody tím, že my je budeme eh, splňovat a ostatní státy nikoliv. Pan předseda, děkuji. Nyní pan Bernard Mono za nezařazené. Eh, děkuji, pane Hille. Eh, jako britský lobista, který eh, pracoval pro Fond rizikového kapitálu a ruské oligarchy, aby se stal komisařem pro toto portfolio, tak to je paradoxem. A teď by měl zavádět morálku na finančních trzích předložil prohlášení o konfliktu zájmu. Ujistil jste nás o tom před okamžikem, přestože vaše jméno je kolikrát spojováno se soukromými zájmy, jako například s Teskem. Říkal jste, že jste eh, v červenci prodal eh, podíl ve své předchozí firmě a podobně jako komisař Kaněte eh, chcete, abyste vypadal na první pohled bezúhoně ale eh, Financial Times eh, připomněl eh, vaše předchozí angažma, takže se chci zeptat na vaši etiku. Vy, který jste se pohyboval mezi veřejnou a soukromou sférou, tak se chci zeptat, jak můžete stát stranou finančních tlaků z určitých subjektů a jak můžete zavádět transparentnost. A jako Brit nás o tom nemůže ujistit, takže si myslím, že nemůžete kázat morálku Eh, v průmyslu, který eh, brání své vlastní zájmy proti obecným zájmům. Well, obviously I'm, uh, sorry. To mě mrzí, že uh, takto smýšlíte a není to um, názor, který by nějak vycházel z mých zkušeností a z mého minulého života ten důvod, eh, proč jsem se vrátil ze soukromého sektoru do soukromu veřejného, což jsem původně nezvažoval, bylo to, že eh, ve veřejnou službu věřím. A když jsem byl požádán britským premiérem, abych eh, přijal tuto nominaci na tuto funkci, tak Mimo to, že se domnívám, že to je obrovská výzva, s níž se teď Evropská unie potýká a s níž se potýká i Velká Británie ve vztahu k Evropské unii, tak to samo je dostatečný důvod, ale udělal jsem to také, protože věříme veřejnou službu. Není tady žádný střet zájmů s ničím, co jsem dělal kdykoliv dříve ve svém životě a jak už jsem zde vysvětloval, eh, moje firma kterou nepoznávám v tom vašem popise, tak tu jsem opustil před téměř pěti lety a tím to skončilo. Když jsem v ní působil, tak jsem samozřejmě byl velice pišný na naše klienty, na práci, kterou pro ně odvádíme. Byl jsem hrdý na to, že jsem svým drobným způsobem mohl přispět eh, k tvorbě pracovních míst a hm, hospodářství, ale jinak eh, nepřistupuji na eh, váš popis. Vy se popisujete jako vlastenec, je to v pořádku, i já sám sebe považuji za vlastence a věřím, že i vy máte vysoké standardy a stejně vysoké standardy zastávám i já. Děkuji, říká pan. Uh předseda pan Mavrides SAD. Thank you, Chairman. Děkuji vám, pane předsedo. Zhruba před rokem a půl došlo k zásadní události eh, v bankovnictví na Kypru. A teď nemluvím pouze o eh, vkladech a ohrožení vkladů, k nimž došlo, ale k přesunu likvidity z jedné krachující banky do druhé, což vedlo k systémovému chaosu. Od té doby padla důvěra v bankovnictví a zůstává nadále velice slabá. Na druhé straně to stálo obrovské ehm, celospolečenské náklady tento bankovní systém zachránit a tak se chci zeptat. Za prvé, Myslíte si, že kyperský experiment byl úspěšný a jak se můžeme ze zkušenosti Kypru poučit, kdyby náhodou došlo na něco podobného eh, znovu? A za druhé, vy jste se zde popisoval jako člověk pragmatický a tak se chci zeptat, zda skutečně věříte, eh, vzhledem k situaci na Kypru, že vytvoříte skutečnou bankovní unii bez celoevropského systému zajištění vkladu? Děkuji. Samozřejmě, že jsem si vědom velice obtížné situace, která panovala na Kypru a velkých potíží, které to na Kypru způsobilo. A samozřejmě, že s lidmi v této situaci soucítím, ale vy se také ptáte na to, zda jsme se z toho poučili. Já myslím, že odpovědí jsou návrhy a opatření, která byla eh, poté zavedena eh, v podobě systému zajištění vkladů, což by mělo vést k tomu, že v budoucnu za podobné situace každý bude mít svůj vklad do výše 100 000 eur zajištěn. Domnívám se, že to je odpověď na vaši otázku. Pak k tomu, zda bychom měli zajistit celoevropský systém ochrany vkladů, tak o tom jsme před okamžikem hovořili. Vím, že zazněly argumenty pro tento systém i proti němu, ale myslím si, že současný eh, systém by měl fungovat i nadále a zda ho budeme chtít v budoucnu přehodnotit, to je možné. V tuto chvíli se přidržím této odpovědi. Děkuji, říká pan předseda. Nyní pan Hejs za EPP. Děkuji vám, pane eh, předsedo. Vítám tady Lorda Hilla na dnešním slyšení a chci se nejprve zeptat na kapitálové trhy. Jak už řekli jiní kolegové, tak to vlastně, tak bylo potřeba, aby proběhla finanční krize, abychom se dostali do situace, kdy jsme vytvořili bankovní unii a jak už řekl kolega, zatím nám chybí ten třetí pilíř. Potřebujeme si projít další krizí, než vznikne Unie kapitálových trhů. A ještě se chci zeptat, co si myslíte, jak vypadá časový rámec pro vytvoření takové unie a jak, jaké cíle máme eh, sledovat jakým způsobem bychom měli podporovat mezibankovní půjčky v, v celoevropském systému. A další moje otázka, souhlasím s vámi, když říkáte, že třeba nejprve zjistit, jaké výhody bude jednotný trh mít pro občany. Mluvil jste o digitální ekonomice. Můžete nám říci, jaké návrhy zvažujete, abychom zajistili řádnou eh, legislativu v oblasti digitálního eh, trhu, digitální ekonomiky a jak se chcete vypořádat s hrozbami v této oblasti? Děkuji za tyto dvě otázky. Vím, že v minulosti Již byla odvedena určitá práce ohledně platebních služeb na směrnici o platebních e, službách, e, která se věnuje placení e, online, ověřování zákazníků a plateb, jinými slovy zajištění se před riziky v případě takových plateb Eh, zesložitují to nové metody typu Bitcoin. To znamená, že toto téma se dnes objevuje velice často i v souvislosti s inovacemi a riziky a vím, že váš výbor se podílel na odborné skupině, která se věnuje virtuálním eh, měnám v, a v úřadu EBA. A myslím, že k tomu bude potřeba ještě eh, zorganizovat eh, další trialogy, zejména k, eh, ke směrnici o praní špinavých peněz. Takže já samozřejmě toto vše budu podrobně sledovat, ale teď pokud jde o unii kapitálových trhů. Zda si musíme nejprve projít další finanční krizí. Tady bych řekl, že ne, doufám, že nebude potřeba, abychom si prošli další krizí. Určitě bych si to nepřál a doufám, že tentokrát to tedy zvládneme jinak a že k tomu zaujmeme lepší postoj. Všichni doufáme, že dojde k vytvoření této unie za klidnějších podmínek, než když vznikala bankovní unie, takže já, jak už jsem vysvětloval, si chci nejprve provést analýzy, konzultace a teprve e, poté můžu vydat nějaké jasnější pokyny v rámci svého mandátu. Na základě pokynů od předsedy e, komise by tento e, projekt, tato unie měla fungovat do roku 2019. Je ovšem cest, je třeba jít eh, cestou dílčích opatření, podpory, kvalitní sekuritizace, jak jsem o tom mluvil, a tam myslím, že by mohla proběhnout už příští rok. Děkuji. Nyní IKR. The European Commission Evropská komise zdůrazňuje, že zvýšená míra bankovní legislativy stabilizuje eh, bankovnictví, ale panuje také riziko navrhování příliš mnoho legislativy. Například na začátku tohoto roku komise navrhla regulaci pro strukturální reformy banek, bank, což by mohlo bránit v tom, aby eh, obchodovali eh, s svými partnery. Tyto strukturální změny by mohly mít negativní dopad na zákazníky bank, protože ti by nemohli například uplatňovat eh, určitý typ záruk pro své financování. Budete pracovat na tom, aby eh, firmy měly lepší přístup k financování a jak chcete zajistit, aby Unie bankovních trhů, kapitálových trhů podporovala i alternativní zdroje financování, zejména pro menší firmy, a aby to tedy nepředstavovalo regulační břemeno. Měl jste to výborně načasované. Eh, váš základní argument je o tom, jak přistupovat k regulaci a jak to správně vyvážit, jak nemít příliš mnoho regulace, ale jak zase neopomíjet nová rizika. To je můj hlavní úkol, nebo náš hlavní úkol. Eh, a rozhodně to nebude jednoduché. A nemůžu na to ani dát eh, jednoduchou odpověď. Myslím, že jediný způsob, jak k tomu je možné přistupovat, je posoudit se to co nejlépe a neustále být připraven eh, k tomuto revidovat na základě nových okolností. Ano, je možné eh, znovu eh, prověřit ten obrovský objem přijaté legislativy v poslední době. Zdravý rozum říká, že tolik legislativy přijaté v takovém spěchu může znamenat, že ne úplně všechno bude dokonalé. Takže já na základě zdravého rozumu se chci podívat eh, a udělat si svůj úsudek. Eh, Něco z toho už je tam přímo do té legislativy zapsáno, že bude potřeba revidovat eh, v pravidelných lhůtách určité legislativní nástroje, takže to určitě uděláme, ale já se chci také zamyslet nad tím, jestli bychom neměli se na to podívat konzistentně. A co se týče těch strukturálních bankovních reform, Ta rovnováha, kterou se snažil eh, docílit komisař Barnier a eliminovat rizika, ale ne úplně narušit ten základní bankovní model a umožnit obchodování eh, s vlastníky společností. Někteří vám řeknou, že to nezachází dostatečně daleko, někteří jsou opačného názoru, ale já jsem připraven se na to podívat a zjistit, jestli ta rovnováha je správně nastavena. Eh, Petr Ježek za ALDE. Pane kandidáte na komisaře, já bych se chtěl eh, zeptat na fondy peněžních eh, trhů a zejména na, ten 3%, na tu 3% kapitálovou rezervu. Mohu z vašich odpovědí vyvodit, že plánujete se vrátit k těm návrhům, které již byly předloženy vašim předchůdcem. A chtěl bych také se vrátit k otázce související s Unii kapitálových trhů. Mohl byste jmenovat některé oblasti, kde si myslíte, že jsou eh, překážky? A jestli se budete snažit dokončit eh, vnitřní trh, a to buď směrnicemi nebo nařízeními? On the, uh, the question... Nejprve k těm fondům peněžních trhů. Já bych byl proto, abychom eh, dokončili projednávání těch návrhů, které už eh, byly předloženy. Tak k tomu budu přistupovat. Nicméně, pokud vím, jak eh, tyto procesy fungují, tak ty diskuse o tom budou dále pokračovat. Rozhodně, ale neříkám, že to, co už jednou bylo předloženo, by se teď mělo znovu stáhnout. Měli bychom eh, pokračovat v projednávání. A co se týče synatu, tady bychom se měli snažit eh, najít řešení, které by umožnilo těmto fondům dále v ekonomice fungovat. Ale současně musíme zajistit finanční stabilitu. A to je tedy můj přístup k tomu. K Unii kapitálových trhů eh, já chápu to přání, že byste chtěli znát více podrobností, ale vzhledem také k tomu, co už jsem říkal, eh, je potřeba, abychom to analyzovali společně a na základě toho dále postupovali. k tomu, jestli eh, v budoucnosti přistoupíme k regulaci buď nařízením, nebo směrnicí. Na to teď eh, v této fázi nejsem schopný odpovědět, protože to se bude odvíjet od obsahu. Nicméně eh, na základě analýzy a na základě těch identifikovaných problémů bychom měli se snažit hledat řešení, které povede k tomu, aby kapitál mohl volně se pohybovat a zejména si najít cestu k těm, kteří, je potřebují, kteří ho potřebují pro své investice, což by mělo být ku prospěchu celé ekonomiky. Děkuji vám, pan San za eh, SAD. Pane eh, kandidáte, eh, Zrůstají tady rozdíly mezi různými regiony a čínskými státy, což narušuje modely konkurenčních výhodů. Některé eh, státy spolehají na služby eh, a některá odvětví. Některé se nacházejí na okraji a proto se například zaměřené na poskytování finančních služeb mezi těmito eh, to regionu patří Lucembursko, Malta, Kypr, ale také Británie a Nizozemsko. Když se podíváme na regulační kritéria, které navrhuje například OECD, tak finanční služby pomáhají tržní efektivnosti a Finanční služby také vytvářejí pracovní místa a aktivita tam, kde by normálně panovala stagnace. Souhlasíte s tím, že poskytování těchto služeb těmi okrajovými regiony by mělo být zachováno nebo ještě dále e, zpovýšeno? Myslím, že hlavní bod, o který bychom měli usilovat, je ten, že ať už ty služby jsou jakékoliv a jsou poskytovány kdekoliv, tak eh, by eh, měly být poskytovány v prostředí, které je eh, rovné pro všechny, kde panují rovné podmínky, aby někteří neměli výhody nad ostatními. A ta zásada, eh, kterou bychom měli aplikovat, by měla platit eh, pro jakoukoliv oblast. Evropské firmy samozřejmě nemůžou podnikat eh, s rukama svázanými za zády. Měli bychom mít společná pravidla, která například i předložili mezinárodní organizace, jako je OECD, ale další a ta pravidla bychom potom měli eh, dodržovat. Děkuji Fulvio Martušello, EPP. Děkuji. Pane kandidáte na komisař, nevím, zda jste včera četl od eh, předsedy bankovní unie informaci, eh, že některé banky neprojdou eh, testu, takže eh, znamenají úpadek. Co říkáte takovémuto prohlášení? Neohrožují finanční systém? A kdybyste byl na jeho místě, řekl byste něco takového? Druhá otázka Včera italský stát prohlásil, že odloží eh, vyrovnaný rozpočet roku 2017. Paříž eh, dnes prohlásila něco podobného. A já se ptám, zda na základě těchto prohlášení dojde k nějakým dopadům na eh, systém již v krátkodobém období. Well, I, I, I... Ta konkrétní eh, slova jsem eh, nečetl. Já eh, se omlouvám, nedochází mi úplně zda zatím, když je stojí jiná otázka. Jedná se o bankovní unii. Odpuste. Co vás přesně zajímalo? Ieri Andrea... Včera Andrea Ria ve Vídni, to je zpráva, která ve všech agenturách, eh, prohlásil, že některé banky neprojdou zátěžovými testy a tedy jsou odsouzeny k úpadku. Eh, ptám se, zda tyto informace mohou podle vás eh, ohrozit systém a kdybyste byl na jeho místě, zda byste řekl něco podobného. Já se mm, omlouvám, mm, Ehm, nevěděl jsem jasně, na se ptáte. Já teď nejsem schopen předvídat eh, ehm, výsledky zátěžových testů, protože probíhají, výsledky brzy zjistíme a myslím, že jsou významnou součástí toho postupu zaměřeného na to, abychom měli silné eh, banky v Evropské unii. Vím, že banky přijímají kroky na to, aby navýšili množství kapitálu, které mají. Vím tedy, že se jedná o proces, který je brán nesmírně vážně a přísně a jsem přesvědčen, že můžeme chovat důvěru ve výsledky, až je uvidíme, ale nemyslím, že by bylo možné nebo rozumné v tuto chvíli komentovat, co je možné, že se stane, protože já nevím, jaké ty výsledky budou. Ale to, že budeme mít infrastrukturu připravenou tak, abychom věděli um, um, s rozumným očekáváním, kam směřuje bankovní unie, tak to, to je dobré. Výsledky budeme mít záhy a já doufám, že nový systém, který je nyní vytvářen pro budoucnost, prostřednictvím toho fondu na řešení problému bank a podobných nástrojů, že nám poskytne určitou rezervu, určitý nárazník do budoucna. Děkuji, paní Ivna Maletič. Děkuji, pane předsedo. Přeji vám dobrý den, pane kandidáte na komisaře. Mám dva dotazy. První je o vysokém zadlužení a pákovém účinku což náleží k jednomu z největších problémů pro EU. Tím se zpomaluje proces znovu, na nastartování ekonomiky. Co byste říkal, nesolventnost a na úpadek a budete se snažit změnit specifická doporučení jednotlivým členským státům v tomto smyslu eh, v procesu evropského semestru. Druhá otázka je o eh, nařízení o platbách eh, Platby v členských státech by měly být provedeny v 60, maximálně 90 dnech a na druhé straně vidíme, že tu jsou potíže s platbou od evropských rozpočtů, od evropského rozpočtu do členských států. Jakým způsobem chcete řešit eh, takovéto problémy? Toto jsou témata, které, která nejsou nezbytně hlavní součástí mého portfolia. Ale samozřejmě, že se budu spolu účastnit společně s dalšími komisaři na řešení těchto eh, problémů. Uvědomuji si dopad, eh, která, který mohou mít doporučení pro jednotlivé členské státy a je souvisle se stabilitou, ale myslím, že tento proces kterým se bude zabývat pan Moskovici především a jeho kolegové. Co se týče plateb, úrovně plateb, směrnice o platbách, myslím, že je trochu eh, separátní téma, ale následně eh, můžeme eh, bilaterálně o tomto hovořit a můžete mi vysvětlit své obavy. Já budu pak velice rád, když s vámi o tom společně budeme hovořit. Děkuji vám. Pan Jonas Fernandez. Děkuji vám, pane předsedo. Vítejte, pane Hill, já budu hovořit jazykem Cervantese. Barnier. Pan Barnier byl mimořádně aktivní. V minulém legislativním období poslal nám více než 50 legislativních návrhů do našeho výboru a řada z nich eh, eh, už byla eh, dokončena během legislativního procesu a tak by mě zajímalo, zda se chcete vyrovnat panu Barnierovi v této aktivitě, anebo protože jste pragmatický člověk, tak budete také méně ambiciozní v tomto legislativním období. A za druhé, vy víte, že máme na stole teď eh, také návrh o finančních ukazatelích eh, a jsou tady určité tlaky na to, abychom rozšířili nebo navýšili na počet těchto finančních eh, ukazatelů a pro každé z nich nastavili zvláštní dohled a regulaci. Myslíte si, že regulace by měla být skutečně takto individuální, anebo by měla být komplet, komplexní pro všechny finanční eh, ukazatele. Děkuji. Já doufám, eh, že v čemkoliv eh, budu podnikat, že nebudu bojovat s větrnými mlýny. Eh, hovoří se o příkladu pana eh, Barniera. Já si myslím, že především, a to je jasné, že vzhledem k velkému objemu legislativy, která byla nedávno eh, zde schválena, tak mojí první prioritou je, mm, je to zhruba nějakých 400 právních opatření, kterými musím projít a musím také projít jejich dopad. Takže mojí prvotní odpovědí je, že mě čeká hodně detailní práce a také si myslím, a to už víme, a už jsme také o tom trochu diskutovali, že tu celá řada dalších otázek, kde pravděpodobně budeme potřebovat postoupit dál, ať to jsou e, kritéria, e, strukturální záležitosti v bankách, zda se objevují nějaká nová rizika nebo hrozí nová rizika, zda je zapotřebí eh, nových legislativních aktů ohledně Unie kapitálového trhu. Ale ten můj postoj je, což možná je takovým leitmotivem pro celou odpověď na naši otázku, je eh, dosáhnout obtížné eh, rovnováhy mezi množstvím reglementace, tedy tím, že ten systém bude bezpečný, ale ne natolik bezpečný, že by pod provázal ekonomickou eh, činnost. Eh, takže je to mm, v podstatě velice obtížný úkol. Já teď nemám nějaký cíl 50 nebo kolika procent. Jsem si jistý, že i sám pan Barnier by eh, měl jen takovou legislativu nebo vytvářen takovou legislativu, která je zapotřebí. A přesně tak chci postupovat i já. A k tomu bych snad ještě mohl podotknout, že se musíme podívat na to, co už bylo vykonáno v minulosti a zjistit, zda to všechno slouží svému eh, účelu, zda je to správně a jsem přesvědčen, že pan Barnier by tento náhled na věc sdílel. Doufám, že tím jsem odpověděl tedy eh, na tu vaši otázku i o kritériích. Děkuji, Maria Matias Gue. Děkuji vám, eh, pane předsedo. Pane Hille, počkáme až si nasadíte sluchátka. Když vezeme v úvahu eh, diskuze, já budu hovořit tedy jazykem Kamoše a Semraka, už jsem měla příležitost se vám zmínit o tom, že když došlo ke krizi, to, co nám nescházelo, byly sliby, že finanční systém bude zase v pořádku. Ale teď to vypadá, že evropské instituce jen přestírají, že dávají věci do pořádku. Když se podívám na to, co bylo či nebylo vykonáno, mám několik dotazů. Za prvé se jedná Evropskou centrální banku. Evropská centrální banka poskytuje levné peníze do hospodářství, které se však nikdy dostanou do reálné ekonomiky. Ale eh, s projektem eh, veřejných investic neobáváte se, že likvidita eh, způsobí problémy v budoucnosti. A potom další mm, přísliby, které nám byly tisíckrát zopakovány, že se oddělí Eh, bankovní dluh od eh, státního dluhu. Máte nějaký konkrétní návrh? této věci za třetí. Já jsem musela čekat 20 vteřin, pane předsedo, než si pan Hill nasadí sluchátka. Můžete prosím vás odpovědět na otázku kolegy o implicitních eh, finančních pomocích bankách, které jsou v potížích a mm, jsou blízko bankrotu? Především ohledně toho, eh, zda veškerá práce eh, mého předchůdce, eh, který vámi pracoval v tomto výboru před pět, posledních pět let, měla cenu nebo zda byla ztrátou času, tak mohu říci, a myslím, že to je názor, který je široce sdílen toto výboru, že bylo zapotřebí reagovat na mimořádné situace a stáli před kolapsem ekonomického a peněžního eh, systému a také systémem finančních služeb. Sama skutečnost, že tu dnes sedíme a že byl zachráněn, že toto vše bylo zachráněno, je obrovským holdem eh, práce, která byla vykonána na, to, na tu záchranu. Samozřejmě, že bychom si přáli, aby bylo vykonáno více ale nalézt správnou rovnováhu a ukonat, vykonat to, co je správné a zakotvit do systému stabilitu, eh, to si myslím, že jak můj předchůdce, tak Evropský parlament toho dosáhli eh, v dobré míře. Co se týče eh, veřejných finančních prostředků a ECB, součástí úkolu, který mám, Ehm, jedná se tedy o práci na kapitálových eh, trzích, tak eh, to je zapojení eh, peněz ze soukromého sektoru společně s penězi z, vní, z, z veřejného sektoru. Pan Juncker hovoril 300, hovořil o 300 miliardách eur a jde o to, jak využít také možnost spoluúčasti soukromých finančních prostředků a využít jejich pakovou sílu. A obávám se, že mi došel čas. Thank you, Philip Lamberts for the Greens. Nyní Filet Lambert za zelené. Děkuji, pane předsedo. Vážený pane Hille, vítejte. My jsme se setkali eh, před dnešním dnem jenom jednou, ale řekl jste jednu eh, věc, kterou jsem se zapamatoval a, že, eh, a to, že by neměly eh, finanční instituce selhávat. Eh, já s vámi souhlasím, že bychom neměli dovolit selhání finančních institucí řádnou legislativou. Chci se tedy zeptat, jaké podle vás jsou tři nejdůležitější opatření, která byste chtěl prosadit, abyste zajistil, že finanční instituce nebudou selhávat, nebudou příliš komplikované pro dohled. Děkuji. Well, I think that is uh, an... Děkuji za tuto velice důležitou otázku. My jsme se sešli víc než jednou, ale eh, ono už eh, to naše předchozí setkání bylo před eh, dlouhou, dlouhou dobou a už se na to přesně vzpomínám, kdy to bylo. Každopádně. Myslím si, že je dobré si eh, před sebe vždy postavit nějaký ehm, těžký úkol, který se snažíme vyřešit. A jakým způsobem se s takovými těžkými úkoly vypořádat? Eh, za prvé jsou zde věci, které by měly zabránit, že takové problémy vůbec vzniknou. To je jedno opatření a myslím si, že k tomu určitě povedeme diskuze. Budou to diskuze o strukturální reformě, o snižování rizika. Dále budeme muset jednat obecně o tom, kde vlastně riziko vzniká. S tím souvisí otázka transparentnosti. Budeme se muset eh, snažit zajistit správnou existenci různých institucí, nejenom čistě bankovního charakteru. Měli bychom být upozorněni na vznik rizika, vědět, odkud pramení. Potřebujeme řádný dohled a mechanismus pro řešení problémů tam, kde je tento mechanismus potřeba. Je to především tedy bankovnictví, ale jsou zde i další oblasti, na které by se někteří chtěli zaměřit. To je tedy cesta, kterou bych se chtěl ubírat, ale zatím jsem otevřený, pokud jde o konkrétní opatření, která bude potřeba přijmout. A pokud jde o můj konkrétní přístup, opět zopakuji, že se pokusím především dodržet eh, řádnou rovnováhu. O tom už jsem tady mluvil několikrát, to znamená bezpečnou legislativu zajistit, eh, tak abychom zbytečně nezatěžovali naše občany, podniky a daňové mm, poplatníky a postupovat ve všem, co děláme, skutečně rozumně a přiměřeně. Děkuji za EFDD. A omlouvám se, říká pan předseda za EPP, pan Lange. Lord Hill. Děkuji, Lorde Hille. Ve vašem vyjádření jste hovořil o těch dlouhodobých investicích. V této souvislosti eh, by bylo dobře, abyste nám řekl, co si myslíte o euroobligacích, eurodluhopisech a potom o těch vysokofrekvenčních transakcích. Myslíte si, že to je v s tím? A za třetí otázka je, jaký význam podle vás budou mít akty přinesené pravomosti. Chcete co nejdříve zapojit parlament do projednávání, chcete spolupracovat s dalšími institucemi, například s, také s basilejským výborem, který hodnotil eh, státní dlopise nulou, ale eh, veřejno-soukromé projekty zase hodnotil vysoce rizikově, takže by mě eh, zajímalo, jak plánujete spolupráci se všemi těmito institucemi. Well, there are a number of questions. Tak vy jste formuloval několik dotazů a některé z nich jsou skutečně velice odborné, velice technické, technické a asi by bylo rozumné, abychom se sešli s úředníky eh, mého, doufejme, budoucího generálního ředitelství a společně to detailně probrali. Ale pokud jde o obecný postoj, který bych chtěl zaujmout k delegovaným aktům, aktům v přenesené pravomoci a prováděcím aktům, tak eh, budu se řídit komunitární metodou, protože si myslím, že je důležité, abychom o těchto věcech dopodrobna hovořili, aby všichni věděli, o návrzích, ehm, které jsou na stole a skutečně tímto se chci řídit v každém ohledu. Pokud jde o eurodluhopisy, tak eh, nejsem eh, dopodrobna informován, abych vás v tuto chvíli mm, mohl nějak podrobněji spravit o svém názoru. Ale samozřejmě, že zavčasu se informuji a budeme moci o těchto věcech spolu jednat. Pan předsede, děkuji a nyní EFDD. Pan Stefan Wolf, znovu prosím. Děkuji, pane, eh, pane Hele. U nás v naší zemi je celá řada lidí, kteří se přejí vědět, proč jste byl jmenován do této funkce. Dnes jste se k tomu vyjádřil, říkal jste, že chcete pracovat pro zájem Evropské unie, ne pro konkrétní skupinu nebo pro, eh, pro konkrétní zemi. To určitě uvítá eh, protivník Davida Camerona, ale vy jste říkal, že chcete zajistit, že Unie kapitálových eh, trhů začne fungovat, ačkoliv někteří z nás tady vůbec nevědí, pro co to má, k čemu to má sloužit, ale uh, je, na straně 5 eh, vašeho dopisu od předsedy Junckera eh, se vlastně uvádí další účel vaší nominace. Máte eliminovat eh, příspěvky z členských států a evropského rozpočtu do agentur, které kontrolují Evropu britské finanční eh, služby a že tyto agentury by měly být plně financovány dohlíženým sektorem. Konzervativní strana nedávno hlasovala ve prospěch eh, zprávy, která měla stejný obsah a já si myslím, že to je vlastně takové zdanění londýnské city zadními dvířky. Eh, přitom daňová problematika zůstává čistě v kompetenci jednotlivých eh, členských států. Pan předseda přerušuje řečníka. I don't think there's probably... Těžko něco uh, dodat eh, ještě k našim předchozím výměnám názorů. Myslím si, že se vynasnažím co nejlépe plnit eh, svoji funkci v rámci kolegia komisařů. Já doufám, že budu pracovat eh, na eh, silných finančních službách, které budou ku prospěchu všem, kteří v této oblasti pracují, ať už je to kdekoliv. A pokud budeme mít silný kapitálový um, a jednotný trh, tak to bude jenom dobře, protože to nabídne příležitosti pro tento sektor, pro všechny, kteří v něm pracují a působí, ať už jsou kdekoliv. A já si myslím, že to je věc, kterou i vy byste asi uvítal, protože eh, vy eh, máte silné vazby na londýnskou city. Jinak si myslím, že asi k tomu už jenom málo co mohu dodat, eh, protože jsem vlastně na řadu těch věcí už odpověděl při předchozích našich výměnách. Now... Děkuji vám. A nyní pan Baje za SAD. Děkuji, pane předsedo, pane eh, kandidáte na komisaře. Eh, vy jste hovořil o zdanění kapitálu, o tom, že je potřeba také chránit eh, vklady. A mě by zajímalo, jaký je přesně váš postoj k daní z finančních transakcí což bylo přijato na zachování finanční stability a pro boj proti spekulacím. Jistě si, že to je dobrý nástroj. A za druhé, přesto je to možná nezávisí úplně na vás, ale budete se podívat na té debatě, eh, asi velmi aktivní. Eh, zajímalo by mě, eh, jak se postavíte k té míře přesně zdanění a pak jsem nepochopil jednu vaši odpověď, to se týká otázky váš Perez o praní špinavých peněz. Ta, to oddělení e, bylo odňato z vašeho portfolia. Mě by e, zajímalo, co přesně jste k tomu chtěl říci. On the uh, eh, FTT. Nejprve eh, daň z finančních transakcí. To je, jak určitě víte, téma, které má na starosti můj kolega Pierre Moskoviči. A Jean-Claude Juncker zdůraznil, že zdanění finančního sektoru je otázka spravedlnosti. A já chápu, že komise, když překladala svůj eh, eh, návrh, Eh, chtěla zamezit fragmentaci finančního sektoru, aby finanční sektor přispěl spravedlivým způsobem, aby se zabránilo provádění finančních transakcí, které nepřispívají k stabilitě a k reálné ekonomice. A pokud vím, tak teď se vytváří revidovaný návrh komise na základě posílené spolupráce v rámci 11 členských států. Pan Moskovici tedy bude ten hlavní, kdo to bude mít na starosti a až nastane správná chvíle, tak se o tom povede debata. A kromě toho vám asi nemůžu dodat nic rozumného, co se týká eh, finanční, eh, daní z finančních transakcí. Mimo mikrofon. Potom jste se ptal na regulaci v oblasti praní špinavých peněz. Asi jsem v posledních dvou týdnech eh, o tom nebyl úplně informován, ale jestli se mě ptáte na můj přístup k tomu, tak já bych vycházel z uzavřených mezinárodních dohod. A je potřeba aplikovat stejná pravidla. A já jsem určitě připraven podpořit eh, příslušná opatření, ale nejsem teď v situaci, kde bych vám mohl něco říct k těm konkrétním eh, věcem. tomu určitě budeme eh, mít trialog, takže se s tím budete mít šanci seznámit. Ashley Fox za ECR. Dobrý den, Lode Hille. Během posledního volebního období řada z nás eh, pracovala na směrnici Solvency 2. Finalizování tohoto návrhu bylo velmi nákladné eh, finanční, eh, pro finanční sektor a ty náklady ponesou daňoví poplatníci. Myslím, že jediní, kdo z toho měli nějaký prospěch, byli lobbysté a právníci. Jak chcete zajistit, aby eh, ustanovení penzijní směrnice se staly stejným případem? A jak chcete zajistit, aby ta směrnice zohledňovala různá různé důchodové systémy ve členských státech. Já vím, že ten eh, proces přijímání měnice Solvency 2 byl velmi zlouhavý, protože mezi tím proběhly změny na finančních tezích, které musely být v tom návrhu zohledněny. A eh, v těch základních věcech s vámi eh, souhlasím že bychom měli rychle odstraňovat nejistotu a zajistit stabilitu pro ty, kteří eh, v tom daném sektoru podnikají, protože ti potom můžou lépe plánovat. Co se týče IOPS a důchodu, a doufám, že to pro vás bude ujištěním, tak eh, chci vycházet z trochu odlišného základu ten návrh neobsahuje kapitálové požadavky pro IOPS. A ten návrh na revizi původní, té původní směrnice z roku 2003 se týká pouze pravidel pro transparentnost, což je také v souladu se zprávou, kterou parlament přijal v roce 2013. A z této kombinace důvodů bych neočekával, že by ten proces měl trvat stejně dlouho, jako to bylo u Solvency 2. A tady ten postup tady bude eh, trochu jiný. Děkuji teď, eh, Michal Teurer. Děkuji, pane eh, předsedo Lorde Hille. Vy jste tady prokázal eh, Eh, znamenité řečnické schopnosti, ale také jste nebyl moc konkrétní. Mohl byste ještě doplnit odpověď našim dvěma kolegům z Alde a říci, jaké konkrétní kroky byste přijal při provádění Unie kapitálových trhů? Byl jste navržen vládou eh, nečenského státu eurozónu, kde Eh, také eh, ty bankovní a finanční záležitosti eh, jsou organizovány na celostátní úrovně. V budoucnosti získáte hodně informací o fungování banka finančních institucí. Chci se vás zeptat, jestli tady nebude nějaký potenciální konflikt zájmu a jak ho chcete řešit. <clears throat> Nejprve bych chtěl říct, že tady nevidím žádný konflikt zájmu v mém postavení, protože si myslím, že Eh, moje postavení bude stejné jako pana komise Barniera. Jak bych takový potenciální konflikt řešil? Já eh, budu plnit své povinnosti podle eh, smluv a také budu podléhat přísaze. To nejsou věci, které bych bral na sebe lehko vážně. To je právní, ale také morální závazek a to je základ na kterém, eh, na jeho základě budu fungovat. A co se týče těch konkrétních věcí souvisejících s Unii pro finanční trhy, k tomu už jsem se tady vyjádřil, chci provádět eh, ten eh, investiční plán předsedy komise Junkra a také investiční fond, který bude tvořit jeden pilíř, který by měl vytvořit příležitosti pro investice. Také potřeba mít dobrý rámec pro sekuritizaci. Chceme se myslet nad tím, jak můžeme motivovat investory pro to, aby se uchylovali k kvalitní sekuritizaci. Dále jde o to, jak zajistit eh, podporu pro eh, menší firmy. Také máme prováděcí opatření související s směrnicí MIFID 2. Tam to Eh, to také budou eh, požadavky, které se budou muset plnit. A potom jde o eh, úvěrové informace, o podnicích, o tom už jsem se také zmiňoval. Potom soukromé investice. A omlouvám se, jestli po těch několika týdnech teď nemám důkladně propracovaný plán. Několik prvků z něho jsem už zmínil, ale radši bych eh, si dobře promyslel svůj eh, přístup, než tady eh, než to odhadoval. Esther de Lange za EPP, děkuji Lorde Hille, já jsem ráda slyšela, že nevěříte v to, že je možné zavádět jedno řešení ve, za všech různých podmínek, to určitě dobře, rádi uslyší i nizozemští Eh, voliči. Nizozemský důchodový systém je také velmi odlišný od ostatních a byl, jsem ráda, že to nebude předmětem jednotné harmonizace. Eh, hodně kolegů se vás ptalo na alternativní zdroje uvěrování, eh, zejména pro menší firmy. A mě velmi potěšilo, co jste říkal o důležitosti menších firm EU. A teď bych se chtěla zeptat na družstevní eh, záložny, což je způsob, jak si mohou podnikatelé vzájemně půjčovat peníze. To teď eh, je předmětem stejné regulace jako normální banky, takže to tak eh, dobře nefunguje. Mohl byste se postarat o to, aby tyto možnosti byly vyňaty například z požadavků CRD 4, tedy směrnice o kapitálové přiměřenosti a přitom jsou to instituce, které už fungují například ve Spojených státech. Já s vámi velmi souhlasím. Eh, v tom principu, eh, který platí pro oba ty případy, o kterých se se zmiňovala. Měli bychom podpořit menší komunitní organizace, eh, ty bychom měli podporovat eh, a to by mohla být jedna z iniciativ v rámci vytváření Unie kapitálových trhů. Eh, co se týče důchodového systému, tím se vracím ještě k té předchozí otázce o IOPS pana Foxe. Já si uvědomuji, jak moc musíme hledat řešení v některých oblastech eh, a přitom by to řešení mělo zohledňovat eh, rozdíly, které panují mezi různými trhy. A že musíme najít řešení, které bude vyhovat co největšímu počtu aktérů. Děkuji. A teď eh, Molly Skotka, to za zelené. Děkuji. Vy jste se v vašich písemných odpovědích zmiňoval o tom, že jeden eh, z klíčových prvků tohoto volebního období bude opětovné vyjednání toho vztahu mezi Británií a EU. Británie napadla regulaci, kterou přijala EU v různých oblastech. Eh, k tomu pravděpodobně přistoupí v budoucnosti. My jsme v tomto období už eh, slyšeli několik otázek o potenciálním konfliktu zájmu, ale mě by zajímaly podrobnosti o nových podmínkách toho vztahu, které se Británie snaží vyjednat. Vzhledem k velikosti finančního sektoru, Lunická City je eh, jedno z největších finančních center na světě, tak eh, určitě jste se zamyslel nad rozdílným přístupem k otázkám, jako jsou deriváty a tak dále, jakož i sekundární legislativa pro banky a tak dále, jako představitel, předchozí představitel britské vlády, by mě zajímalo, jestli Eh, vidíte nějakou roli pro sebe v rámci toho vyjednávání nového vztahu mezi Británií s EU a jestli tady vidíte nějaký konflikt mezi zájmy Británie a zájmy Evropské unie. Já na to mám velmi jednoduchou odpověď a to je následující. Já chci být evropský komisař a mou prací bude vykonávat povinnosti, které souvisejí s mým portfoliem podle mých nejlepších schopností. jakékoliv vyjednávání o reformách mezi britskou vládou a dalšími českými státy a evropskými institucemi eh, bude jejich záležitostí. Takový je můj postoj. A proto si nemyslím, že by tady mohl nastat nějaký konflikt zájmu. Takže já budu dělat svou práci jako eh, evropský komisař. Děkuji za e FDD, Marko Zanni. Děkuji, pane eh, předsedo. Pane kandidáte, když pan Juncker oznámil kandidáty, tak to vypadalo jako politická satira, protože každý z těch kandidátů dostal portfolio, kterému bylo nejméně eh, přizpůsobené. Velká Británie a konzervativci dostali finanční oblast a to Evropský parlament nemůže přijmout. To vypadá jako políček. Eh, zdá se, že nejste eh, vhodným kandidátem, protože vaše země není v eurozóně. Vy jste dlouho byl ehm, prvořadý lobista a nyní máte regulovat finanční e, zájmy. Navíc patříte ke straně, která vždy velice aktivně hájila e, zájmy spekulantů. Proto se ptáme, zda můžete ujistit občany ohledně nestranosti, v níž byste mohl působit v této oblasti, která je tak citlivá jako finanční regulace. Myslíte si, že stačí prodat akcie, abyste se vyhnul střetu zájmu? Jak můžete působit jako bývalý lobbysta finan, finančního světa? Naši občané totiž mají obrovské pochybnosti. Můžete nám to vysvětlit? Především, jak už jsem uvedl, hovořil jste tedy o těch akcích. Já nevím, co eh, se jednalo eh, ohledně těch akcí, to nebyl tak velký balík. Eh, jednalo se o jeden podnik, jejich akcie jsem měl a to, když jsem prodal mm, svůj podnik, tak skutečně tyto akcie jsou prodány během 24 hodin byly prodány jak jsem se dozvěděl o své nominaci. A já nepřijímám charakterizaci, kterou jste přednesl ať už se jedná té eh, nabídky eh, portfolia, nebo co se týče mé eh, historie, nebo mé země, a nebo rozdělení portfolií. Jak už jsem uvedl, mám naprosto jasnou představu o tom, že na základě smluv, evropských smluv a na základě přísahy chci jednat a neberu nic z toho lehkovážně. Takže já nepřijímám, že by zde byl nějaký konflikt zájmů a své zodpovědnosti, pokud budu mít příležitost je učinit, tyto své zodpovědnosti budu provádět plně v evropském zájmu. Thank you. Děkuji. Jako další Katrin Stiller, SAD. Děkuji vám. Pan Juncker chce za, vám chce svěřit regulační eh, rámec finančních služeb, tak eh, aby retailoví spotřebitelé měli jistotu, že eh, retailové služby budou lepší pro eh, naše spotřeby. Jen 25 občanů věří bankám a to si myslím, že je velice nízké číslo. Číslo, co chcete udělat, aby důvěra občanů v bankovní sektor a také ve finanční služby a tento sektor se zvýšila tak, aby tento sektor byl eh, konkurenceschopnější a silnější a současně jak chcete zajistit horizontální eh, ochranu spotřebitelských zájmů na základě doposud schválené legislativy. Děkuji. Eh, mikrofon je vypnut. Řečník se omlouvá. To myslím, že je velice důležité téma. A jak už jste na to poukázala, už jsem na úvodu hovořil o tom, že pro mne jsou spotřebitelské zájmy nesmírně důležité. Samozřejmě je to tak, že, že kapacita systému služeb tohoto výboru se musí uh, věnovat na, se musela věnovat v posledních pěti letech na záchranu finančního systému. Tato krize doufám tedy za námi a že budeme moci věnovat více času přemýšlení o tom, jak poskytnout větší užitek spotřebitelům a tedy občanům. Na jedné straně tu jsou praktické eh, pohledy, například to jsou pojišťovnické produkty, eh, například pojištění domácnosti, vozidel a zde se eh, situace velice leší na jednotlivých národních trzích. Eh, a mm, je tu také různé období mezi vyplacením eh, té pojistné částky v jednotlivých státech. A myslím si, že e, tady by bylo zapotřebí něco udělat. Doposud bylo jednáno na základě veliké transparentnosti a e, byly umožněny e, informace. Nyní musíme zajistit, že občané budou vědět, co vlastně lidé podepisují. Tímto způsobem můžeme hájit jejich zájmy a také je zapotřebí podívat se na to, jak se tímto zabývá eh, komise, jaké jsou poplatky, eh, zda Zda někdo má například nějaký zvláštní důvod, aby vám prodal určitý produkt. Tím by se komise měla eh, zabývat. Takže já předložím návrhy pro IMCO a pro další eh, eh, subjekty zúčastněné ohledně toho, jak postupovat v této oblasti v následujících letech. Jako další case Winburn ECF. E Děkuji vám, Lorde Hille. Mám šanci na druhou otázku, tentokrát nemohu odolat. Pracovali jsme posledních pět let ve výboru Econ na legislativních aktech ohledně režimu třetích zemí, které občas jsou eh, rozporuplné. Chci se zeptat, zda se chcete zabývat tím, abyste zajistil, že tyto režimy budou eh, fungovat, protože se vyskytují v různých eh, oblastech. A přemýšlíte o něčem, jako by byla směrnice Omnibus, která by tedy nás provedla těmito jednotlivými tématy, jako to jsou směrnice související s trhem, jako je MIFID a podobně. Ale co se týče tohoto mezinárodního tématu, vy jste prohlásil v těch vašich um, odpovědích ohledně uh, usnesení o eh, clearingu. Jak chcete zajistit, že budou kompatibilní tyto clearingové systémy na uh, mezinárodní scéně? Well, thank you for that. Děkuji za tuto otázku. Co se týče myšlenky jakéhosi nové, jakési nové směrnice Omnibus. E, za poslední e, dva týdny samozřejmě jsem to nestihl zvážit, ale e, myslím, že stojí za to to uvažovat a obecně bych řekl, že můj postoj k, regul, k reglementaci jako takové je, abychom se sešli a vytvořili konzistentní činnost týkající se více oblastí. Nejen kvůli technickým otázkám, ale i proto, že mnoho eh, různých témat se, se vy, vynořuje napříč různými tématy, napříč různými odvětvími a proto myslím, že obecně můžeme říci, že eh, čím eh, obecnější je to pravidlo, tak tím je eh, jednodušší eh, k aplikaci a budu se zabývat eh, tím, zda něco podobného se dá sestavit. Obecnější otázka, která se týká ústředních protistran v clearingu, tak je pravda, že vy velice dobře víte, Eh, že potřebujeme ekvivalentnost mezi našimi vlastními eh, pravidly a stávající situace není uspokojivá. Potřebujeme najít dlouhodobé eh, řešení. Je to pro nás zásadní výzva, kterou musíme vyřešit. Bylo by dobré, kdybychom byli v takové situace, kdyby Echom mohli se říct podle Američanů, ale v tom případě by jejich pravidla musela být stejně dobrá jako ta naše. My, my musíme hájit naše pravidla Eh, vím, že místo předseda Barně na tomto tématu pracoval, snažil se dosáhnout eh, dohody a já budu následovat eh, jeho stop. Děkuji vám. Jako další matkárty Gue. Děkuji, pane eh, předsedo. Pane kandidáte na komisaře, já se chci vrátit ke střetu zájmu ještě. Eh, určitě víte, že mnohé komentáře zde ve výboru eh, znamenaly nebo vyjadřovaly obavy, že máte zájmy v londýnské city a že jste tam vybudoval osobní i profesionální síť za vašeho působení. Někteří z těch, kdo vás podporují na tomto výboru, vyjádřili naději, že budete snižovat eh, reglementaci hodně finančního průmyslu. A méně regulace si nemyslím, že by automaticky byla dobrou věcí. Proto se vás chci zeptat, jakou reglementaci ohledně finančních služeb máte na mysli? Máte na mysli nějakou reformu ohledně snížení nebo oslabení reglementace, nebo máte uh, Eh, máte za to, že je to nějaký určitý legislativní akt, na který byste se měli zaměřit? A jak chcete vybudovat důvěru mezi spotřebiteli finančních služeb po celé Evropě vůči těch finančním službám? A jak chcete prioritizovat jejich zájmy eh, oproti průmyslu, eh, se kterým jste velice úzce, úzce spjat, jak už jsem uvedl? Dobře, takže ještě jednou. Právě teď jsme eh, hovořili o významu eh, toho zajistit, že správným způsobem zohledňujeme občany a spotřebitele tak, aby eh, průmysl finančních služeb pro ně přinášel užitek patřičným způsobem. Za druhé, ohledně toho obecného postoje k reglementaci. Myslím, že jste uvedl, že si nemyslíte, že automaticky méně reglementace by znamenalo Eh, by, by znamenalo lepší regulaci. Možná vás to bude šokovat, ale já, já s vámi souhlasím, protože si myslím, že potřebujeme adekvátní množství eh, regulace. Eh, děli se špatné věci, když byl nedostatek regulace. Prosím, ne, Mm, nepřiškávejte mě eh, názory, které já nemám ohledně eh, regulace či reglementace, protože zapotřebí mít správnou rovnováhu mezi eh, reglementací a správně fungujícím odvětvím. Takže já jsem neřekla, nemyslím si, že bychom potřebovali všechno možné, výkvět všech možných regulací, ale myslím, že musíme rozumně, realisticky zvážit tu eh, regulaci, kterou máme, protože už tu máme určitý systém toho, jak revidovat regulaci v rámci legislativního procesu. Tím bychom se měli řídit, ale také si myslím, že bychom měli zajistit, eh, že ten systém je správně vyvážený. A to proto, že když se podíváte na kterékoliv odvětví, když eh, je zapotřebí reagovat na krizi rychle a pod velkým tlakem, Každý vždy učiní to, co může ze všech sil, ale ne pokaždé to musí být to nejlepší. Co se týče City, ten obrázek, který jste eh, vykreslil, není ten, který já bych eh, sám o sobě eh, vyslovil. Já tu nesedím jako zástupce City. Děkuji vám. A poslední otázka, poslední otázku má Filip Debaker Alde. Děkuji, eh, pane předsedo. Já se to pokusím eh, nějakým způsobem uzavřít. Mám otázku, kde bych chtěla, abyste mi odpověděl ano a ne. Týká se to bankovní unie. Chcete zavést konečný pilíř eh, to bankovní unie do 12 měsíců, to znamená ten systém zajištění vkladů a ke kapitálovým eh, trhům, které by měly být eh, jakousi nadstavbou. Vy jste zatím nezacházel do žádných eh, podrobných informací, ale já myslím, že tady se hraje kumulativní roli celá legislativa, která i již nyní existuje. Co budou vaše priority? Jaké překážky budete chtít na kapitálových trzích především odstranit? A teď odkazuje odkazuji na směrnici MIFID, Solvence 2. Co chcete změnit? Stejně tak eh, trh IPO. Co budete chtít odstranit jako první? Jaké překážky budete chtít odstranit jako první pro vstup firem na kapitálový trh? A byl bych rád za konkrétní odpovědi. Tak eh, nejprve k bankovní unii. Bohužel vám nemohu dát jinou odpověď, než kterou jsem nabídl několikrát, pokud jde o ten systém zajištění vkladů. Bohužel to nebude tedy odpověď ano či ne, jak jste si přál, ale já chci, aby systém fungoval a až bude potřeba, a tak je to tady zvykem, tak se podíváme, nakolik je systém efektivní a učiníme z toho závěr, zda je potřeba ho změnit či nikoliv. Takže budu nápomocen, ale bohužel mm, nemohu teď nastínit žádný konkrétní časový rámec. Pokud jde o Unii kapitálových trhů, tak si myslím, že ty příklady, které jste uvedl, ty překážky, které bude potřeba překonat, to jsou přesně ty oblasti, kde eh, si myslím, že bude potřeba provést analýzu a zabývat se jimi, ale po dvou týdnech od nominace, pokud budu potvrzen v této funkci, tak zatím samozřejmě nejsem obeznámen se všemi potřebnými podrobnostmi v tom slova smyslu, že budu chtít eh, změnit to a to v té konkrétní legislativě či nabídnout jiný legislativní návrh. Samozřejmě, že pokud narazíme na nějakou překážku při analýzách, tak se budu snažit eh, ji odstranit a najít praktické řešení, pro příslušnou situaci. Když bude potřeba, tak situaci změním. Když bude potřeba zavést něco nového, nabídnu k tomu návrh. Když se ukáže, že bude potřeba změnit pravidla, navrhnu to. Ale chtěl bych říci, že bych si přál na tomto všem spolupracovat eh, s vámi, poslanci, formou otevřené diskuze a na základě zjištěných informací pak v příslušném čase nabídnout určitý akční plán, určitý časový rámec. Jehož cílem budou kvalitní výstupy, kvalitní sekuritizace, jak už jsem o tom mluvil, ale o tom všem já s vámi hodlám diskutovat. Pan předseda, děkuji. Chci poděkovat všem poslancům za položené dotazy. Děkuji kandidátovi na komisaře za odpovědi. Kandidát na komisaře má nyní možnost přednést závěrečné vystoupení v maximální délce pěti minut, ale můžete, pokud si přejete, tuto dobu o něco překročit, protože zatím máme dostatek času. To znamená, že pokud si přejete, můžete se vrátit k některým dotazům či tématům, na něž jste neměl dostatek času odpovědět v rámci diskuze. Takže, vážený pane kandidáte, máte slovo k závěrečnému vystoupení. Děkuji vám, pane předsedo. Vážení poslanci, děkuji vám. Děkuji za proběhnuvší slyšení. Já doufám, že jste cítili, že jste měli možnost položit mi otázky, na které jste se mě chtěli zeptat. Já jsem přislíbil férové slyšení a já doufám, že eh, jsem tomu dostal. Já jsem zase měl mm, možnost tady na vaše dotazy odpovědět. Poznamenal jsem si celou řadu témat, dotazů, které se objevovaly několikrát. Nad, nadevším, co tady zaznělo, se pečlivě zamyslím a budu se těmto oblastem věnovat, jak už jsem slíbil. Pokud jde o mé portfolio, tak eh, já bych eh, se chtěl zaměřit na hlavní priority a eh, zdůraznil bych to, čemu se budu chtít věnovat. A odráží to i řadu věcí, o kterých jste mluvili vy sami. První taková priorita to je oblast implementace, provádění. Chci dokončit práce, kterou zahájil můj předchůdce a chci eh, znovu zavést stabilitu ve finančním eh, odvětví. Samozřejmě, že to bude vyžadovat eh, veliké úsilí hned od prvního dne, ať už jde o oblast MIFID, CRD4 či finanční trhy, ale pochopil jsem z dnešního jednání, s vámi, že většina z vás si přeje, abych tuto rozdělenou práci dokončil a že si také přejete, aby Evropský parlament byl v celém procesu maximálně zapojen. S tím naprosto souhlasím a je to mým záměrem. Dále jste hovořili často o provádění a e, hodnocení a posuzování. Já myslím, že nemá smysl zavádět jakákoliv společná pravidla, pokud se nebudou uplatňovat, ale že samozřejmě časem je potřeba pravidla e, přeskoumat. Dále budeme věnovat e, také pozornost nově vznikajícímu riziku. Může to souviset eh, s reformou eh, bankovních eh, struktur, ale musíme se dívat i do jiných sektorů, do nebankovního sektoru v rámci mandátu G20. Pokud jde o mezinárodní hledisko, jeho jsme se také několikrát dotkli, tak zde si myslím, že váš výbor zastává jasný názor, že bychom měli provádět pravidla eh, na rychlých, rychle se vyvíjejících mezinárodních trzích, takže chápu to tak, že chcete mít globálně odsouhlasené standardy, chcete v případě, eh, že naše standardy se odklánějí, nastavit ekvivalenty, chcete uzavřít dohodu eh, se Spojenými státy a přejete si, aby i finanční trhy byly do této dohody začleněny. Hovořili jste také o významu spotřebitelů ve vztahu k finančním službám a já bych rád na spotřebitele kladl velký význam, protože jsou to uživatelé finančních služeb. Možná bychom mohli začít tím, že bychom vedli diskuze se spotřebitelskými organizacemi, vyslechli si jejich názory na zlepšení současné situace, to tež bychom mohli provést v oblasti bankovnictví a samozřejmě i váš výbor, pokud si budete přát, zapojím do této práce. Další téma, to je význam pracovních míst a růstu největší eh, hrozba pro stabilitu, a já vím, jak je stabilita pro vás důležitá, tak největší hrozbu pro stabilitu, kterou vnímám, je vysoká nezaměstnanost a nízký růst. A myslím, že nemůžeme eh, eh, odhlédnout od růstu, když hovoříme o legislativě. Takže si myslím, že Unie kapitálových eh, trhů nám umožní řádně eh, regulovat finanční eh, trhy a podpořit tak hospodářství ve všech členských státech. Chci na tom opět pracovat společně s vámi. V krátkodobém hledisku se budu soustředit na pomoc předsedovi Junckerovi který se bude snažit eh, zavést ten eh, třetí eh, pilíř a pomohu mu, aby finanční systém řádně fungoval. Dále se zde opakovalo jiné téma související s finančními eh, službami a to je otázka transparentnosti a ta se týkala i mě osobně. Já si myslím, že jakožto koncepce je transparentnost celá zásadní pro řádné fungování finančních trhů, ale je také zásadní pro řádné fungování vztahů, které doufám, že se mi s vámi podaří navázat. Samozřejmě, že někdy se můžeme názorově rozcházet, ale myslím, že bychom se nikdy neměli um, rozcházet v zásadních eh, věcech, jako je otázka transparentnosti či vzájemná úcta. Myslím, že během tohoto slyšení také eh, vyšlo jednoznačně najevo, že jsem člověk pragmatický, který usiluje o konsenzus a že jsem eh, politik evropského ražení. Nerad o věcech mluvím, spíše se e, aktivně pouštím e, do práce a teď teda je to taková výjimka, že tady tři hodiny e, diskutujeme, ale já si myslím, že pokud se mi něčeho podařilo v politice dosáhnout, tak to bylo vždy díky tomu, že jsem spolupracoval s jinými úředníky, kolegy, s z politiky z jiných politických stran a pokud budu potvrzen ve své funkci, budu pracovat stejným způsobem také s vámi všemi. Na závěr bych chtěl říci, že na nás leží obrovská odpovědnost eh, v tomto zásadním historickém okamžiku, eh, v něm se Evropa ocitá. Evropští občané si přejí změnu k lepšímu a já si myslím, že společně eh, můžeme v této oblasti sehrát svou roli. Těším se na budoucí spolupráci s vámi Doufám, že budeme společně moci nést tuto odpovědnost a sehrát svou roli v tom, aby oblast finančních služeb byla řádně regulována, aby fungovala ve prospěch všech a aby poskytovala základ pro rostoucí hospodářství, což nám pomůže vypořádat se s našimi hlavními problémy, to znamená tvorba pracovních eh, míst, pomoc našim občanům a já si myslím, že to zpětně vybuduje eh, lepší důvěru a vazbu mezi evropskými občany a evropskými institucemi. Pane předsedo, děkuji vám. Thank you. Já vám děkuji, pane kandidáte. Nyní eh, proběhne uzavřené zasedání koordinátorů, kteří budou vyhodnocovat toto slyšení od půl šesté do sedmi. Já bych eh, na závěr chtěl ještě přivítat Sharon Bowles, eh, svou předchůdkyni. Děkuji Jonathanovi Hillovi a vám všem a tímto naší schůzi končím.